Dámy a pánové, zahajuji dnešní zasedání našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. Všechny vás zde velmi srdečně vítám. Doufám, že jste měli všichni pěkný prodloužený víkend. Jako první máme na programu přijetí pořadu jednání. K tomu se hlásí Teodoro Skylakákis, prosím, máte slovo. Eh, Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, jménem frakce ALDE bych rád navrhl, abychom eh, hlasování zítřejší eh, zprávy pana Marinesku odsunuli. Ono je to naplánováno na dopoledne. Jedná se o finanční pomoc eh, na od Eh, na vyřazení jaderných elektráren v Bulharsku, Litvě a na Slovensku a eh, je eh, tady prostě málo času na to, abychom všechny ty připomínky zapracovali. Děkuji. Pan kolega Skelakakis tedy požádal o posunutí hlasování o zprávy Marinesku. Chtějí se přihlásit jednotlivé skupiny v slovo. Paní Gresle má slovo. Děkuji vám, pane kolego Skelagakisi. My s vámi souhlasíme, také to vidíme jako vy, takže souhlasíme s vaším návrhem. Děkuji. Hlásí se někdo další o slovo? Není tomu tak. Můžeme hlasovat o posunutí hlasování. Kdo je proto, aby se hlasování posunulo? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže jsme se takto dohodli. Jsou nějaké další návrhy na změny pořadu jednání? Zdá se, že ne. Takže jsme schválili pořad jednání v pozměněné podobě. Dovolte mi, abych vás informoval o tom, že toto zasedání se přenáší na internetu a dostáváme se ke schválení zápisu. Chcete se přihlásit a říct něco k zápisu. Máte k tomu nějaké poznámky? Právě jsem byl informován, že dnes není tlumočení do finštiny. Je tomu tak? Prý to není problém. Zítra budeme zde mít švédštinu a finštinu budeme mít také? takže zítra budeme mít tlumočení finštiny. Dobře, tak děkuji. Máte něco k zápisu ze schůze 23. až 24. dubna 2012? Nevidím, že by někdo požadoval změny, takže jsme tímto schválili zápis. A nyní se dostáváme k hlasování. zwar steht Čeká nás hlasování o zprávě pana Stavrakakise o přečtenou stanovisku. Chce se k tomu někdo přihlásit ještě o slovo? Není tomu tak. Tak já najdu ten správný hlasovací seznam a dáme se do díla. Dobře, takže můžeme začít s hlasováním. Článek 7 pozměňovací návrh 2. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Proti, zdrželi se. Přijato. Kompromisní návrh 1. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku. Proti. Zdrželi se. Takže to bylo jednomyslně schváleno. Tím padá pozměňovací návrh 10 a 3 a pozměňovací návrh 11. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Zdrželi se. Takže s několika hlasy proti to bylo schváleno. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se jednomyslně přijato. Pozměňovací návrh 4. Já bych navrhovala block vote pro celý zbytek. Myslím, že to nebude možné hlasovat en blok. Tak, pozměňovací návrh 4. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Většinou přijato. Pozměňovací návrh 13, kdo pro? Proti? Zdrželi se? Většinově přijato. A nyní otázka, zda od pozměňovacího návrhu 5 až po pozměňovací návrh 8 je zde možné hlasovat an blok. Je to v pořádku nebo jste proti? Ne, musíme hlasovat jednotlivé. Pozměňovací návrh 5, kde pro, proti, zdrželi se. Takže jeden proti a jinak schváleno devítka, kdo je pro, proti, zdrželi se. Pětka byla schválená. Takže ještě jednou, devítka, kdo je pro? Proti, zdrželi se jednomyslně přijato. Jednička padá, pozměňovací návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se. Jednomyslně přijato, 14 pro, proti, zdrželi se. Jednomyslně přijato, pozměňovací návrh 7, kdo je proti, kdo se zdržel, i to bylo jednomyslně přijato. Osmička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Rovněž jednomyslně přijato. A teď o dokumentu jako celku budeme hlasovat elektronicky. Zahuji elektronické hlasování. Končím elektronické hlasování. Paní Gresle tam ještě něco podniká. Chce ještě někdo hlasovat elektronicky? Nikoli, tak končím elektronické hlasování. Jednomyslně přijato, 19 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, takže gratulujeme navrhovateli. Přeje si pan navrhovatel stavěkaky slovo, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych jenom rád poděkoval všem kolegyním a kolegům za skvělou spolupráci. Děkuji. Já děkuji vám. Jargo? No a tím se jsme uzavřeli toto hlasování a dostáváme se k bodu číslo 5 dnešního pořadu jednání a to je otázka finančních pravidel pro rozpočet Unie. Berichterstatter sind o Rivellini. Spoluspravodajové jsou Crescencio Rivellini za výbor kont a paní Gresle za rozpočtový výbor. Je to velice důležité téma, takže já bych se zeptal spolu pana Riveliniho a paní Gresle, kdo se chce chopit slova. Kolega Rivelini, přejete si slovo? Pan Rivelin, dá přednost paní Gresle. Paní Gresle, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. My se nacházíme v rozhodující fázi vyjednávání. V pátek nás čeká další politický trialog, bude trvat tři hodiny. A já děkuji všem kolegům, kteří vždy tak trpělivě s námi vytrvají. Eh, pan Mulder a další pátek budeme ještě projednávat 14 otevřených témat, o nich už jsme diskutovali za předsedání kolegyně Ivanové. Bylo to velice příjemné setkání, ale každý ještě tak trochu skrýval svoje karty, nechtěl otevřeně vystupovat. Těch 14 otevřených bodů se liší výrazně, co se týče velikosti a kvality. Někde máme otevřený jeden článek, který má velké množství podbodů, jinde třeba řešíme už jenom jeden drobný detail. Zítra eh, stálí zástupci udělí radě mandát pro pátek. Byl to zatím problém a vidíme to vždy u těch technických trialogů, že jsme vyvíjeli velké úsilí a ukázalo se, že předsednictví má velmi úzce vymezený mandát, který mu dává velice malý manévrovací prostor. Co je důležité téma je absolutorium, to je od článek 156 až 158 finančního nařízení a my jsme v trialogu navrhli zohlednění autonomie z hlediska zprávy každé instituce, ale instituce musí dát dispozici informace komise, abychom my je mohli od komise získat. E, měli jsme technické přípravné setkání a rada vyjádřila názor, že to asi nedopadne, dobře, že to rada nepřijme. Pokud rada trvá na stávající formulace finančního nařízení, tak je možné, že proces absolutoria budeme muset obohatit o absolutorium rozpočtu Unie, který se potom bude skládat z deseti různých institucí, jsou tam i agentury, různé podbody. Pro nás je to jenom drobná organizační změna, a kterou bych doporučovala v případě, že se neposuneme ku předu v tomto jednání. Ještě jsou otevřené všechny body týkající se víceletého finančního rámce, flexibilita, co z přebytky v rozpočtu, může si to EU nechat nebo ne. Jsou to body, které jsou v souladu s tím, co si vždy přejí a navrhují šéfové státu a vlád, ale když se potom pokusíme to reálně navrhnout a udělat, tak eh, šéfové státu a vlád jsou proti. Tak myslím, že by si měli ujasnit, jak to bude. Také ten provizorní rozpočet, co budeme dělat, když budou antievropské vlády, které už nebudou mít zájem na tom dojít ke schodě v EU, i zde jsme přijali určitá opatření. Téma shared management, to budeme projednávat v pátek a doufám, že se tam také posuneme ku předu. Na technickém e, eh, jsme Eh, také projednával ty Multidonor Trust Funds, že by to komise měla řídit sama, než aby dávala peníze jen tak OSN nebo Světové bance, kde potom my na to nemáme téměř žádný vliv. Takže rada se chyst... se tváří opravdu velice komplikovaně v této otázce. Myslí si, že jiné Mezivládní organizace zde jsou lepší než komise a komisi nedávají žádné možnosti, ale s tím my nesouhlasíme. My chceme mít tu možnost té zprávy těchto peněz a to, aby i parlament mohl zde Eh, v tom, k tomu něco říct, aby byl zastoupen parlament v dozorčí radě, nebyla tam jenom rada. Potom otázka budov a úvěrů, úvěrů výhradně na budově, to je také ještě otevřené. A potom otázka DPH, co by podpory. Tam má také rada komise určité výhrady. Potom také aktiv přenesené pravomoci. Minulý týden vznikla řada textů a prohlášení, my jsme je procházeli a mohu říct, že jsem optimistická. Chtěla bych, abychom nejpozději v zářijovém plénu mohli hlasovat o výsledcích, protože to jsou základní právní akty a základní pravidla pro ty nastávající víceleté programy, takže bychom to měli rychle dotáhnout. Dokonce máme ještě termín 1. června a potom 12. června ve Štrasburku, ale už bychom opravdu měli vidět nějaký konec v dohlednu a já jsem optimistická. Myslím, že to dobře dopadne. Děkuji. Ja, vielen Dank, äh, Frau Mnohokrát děkuji, paní Kressle A kolega äh, Riverini, chcete něco k tomu dodat? Máte slovo? Äh, moje kolegyně paní Gresle všecko řekla, podle mého názoru, a řekla to velice jednoznačně. Já bych se chtěl pouze vrátit k tomu, co řekla ohledně sdíleného řízení, to je článek 55. V tomto ohledu bychom se měli snažit eh, přijmout přístup, který by správně odpovídal na požadavky členských států, zvláště v současném období vážných potíží, takže to je důležitý bod. Dále je velice důležité abychom měli nezbytné finanční nástroje, článek 135, 131, musíme je začlenit, zabudovat do tohoto celku a mít na mysli budoucí víceletý finanční rámec, který by právě měl být soustažen k tomuto článku 131 a 135. Já si myslím, že pokračujeme a chtěl bych poblahopřát celému parlamentu a všem jeho zástupcům, kteří spolupracují velmi efektivně podle mého názoru. Mnohokrát děkuji kolego Rivelini. Já bych také jménem našeho výboru chtěl vyjádřit díky našim kolegům, tedy oběma spolu pravodajům. Chtěl bych jim poděkovat za práci, kterou vykonali a také stínovým zpravodajům, protože je zřejmé, že určité technické trialogy se již zrealizovaly a nyní tedy máme politický trialog, který by měl dospět k výsledku. Ostatně oprávněně paní Gresle poukázala na to, že ten míček je na hřišti rady. Takže myslím, že na to můžeme stále poukazovat a je dobré také, že máme veřejné slyšení. My se snažíme o takový na rozpočet, který by umožnil souhrnou účinnou kontrolu, zvláště v oblasti sdíleného řízení abychom zabránili svalování odpovědnosti budoucnosti, aby odpovědnost byla jednoznačně pojmenována ve smyslu efektivního využívání těchto zdrojů daňových poplatníků. Také je nutné tedy, aby se zapojily členské státy a proto znovu vyjadřuji přání našeho výboru, aby správně proběhl politický trialog s radou a abychom dospěli tedy k first reading eh, dohodě. I další eh, výbory čekají na to, aby se zde skoncipovaly mm, odvětvové části tohoto rozpočtu, tak aby bylo možné o tom jednat na úrovni těch ostatních výborů, takže ten tlak se zvyšuje, ale neměli bychom se tím vyvést z míry, protože my máme právo na to, abychom skutečně zajistili naprosto bezchybné používání tohoto rozpočtu. Je to ve prospěch daňových poplatníků. Takže znovu toto chci vyjádřit a na tomto místě bych chtěl ještě uvést, že kolega Lamasur a já společně organizujeme společné jednání výboru pro rozpočet a kont. Měli jsme tedy takové společné zasedání a na těch výsledcích můžeme dále budovat. Ajela Sender je další řečnice, která se přihlásila a pak bude hovořit kolega Ody. Takže nejdříve paní Ajela Sender. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zpravodajům za informace ohledně stavu této problematiky. Já si myslím, že nyní je to již více než sedm měsíců, co probíhá naše vyjednávání bylo několik formálních a neformálních jednání, také neformální jednání s koreperem, přesně si již nepamatuji tento harmonogram. Ale kdy tedy vlastně vyústí tato jednání? Mám pocit, že tady je 47 legislativních aktů, ke kterým eh, parlament hlasuje. A tyto akty souvisí právě s tímto nařízením. Rozpočet 2014 a 2020 je tedy rozpočet, kterého se tato problematika týká a my tedy očekáváme zveřejnění tohoto nařízení. Víte, že dvakrát to bylo odloženo. A za takových podmínek jsme tedy nuceni každý den požadovat na komisi a na účetním dvoře, aby v ten vhodný okamžik předložili legislativní návrhy a také zprávy a tak dále. Prostě v současnosti se nacházíme v situaci, kdy já osobně musím uznat, že někdy se cítím poněkud osamocená. Týkalo se to případu absolutoria, někdy cítím podporu, ale u těch jiných bodů jsem byla jakousi rukojmím, jakýmsi rukojmím tohoto vyjednávání. Teď už není to eh, vyjednávání, teď je to téměř boj. Takže jsem děčná za to, pokud eh, budou moji kolegové přátelštější a pokud mi někdo řekne, kdy tedy eh, veškeré toto vyjednávání vyústí v nějaký konkrétní výsledek. Protože znovu opakuji, je to rozpočet na 2014-2020. Celá řada článků se týká přímo finančního nařízení. Mnoho těch komponentů eh, je jaksi konfigurováno společně. Takže bych chtěla vědět, kdy budou přijatá tato rozhodnutí. Víte, že rozhodnutí budou přijatá na jiné úrovni než na naší úrovni. A jak už jsem uvedla na začátku mého vystoupení, už jsme zaznamenali dvě spoždění. Takže znovu moje otázka. Máte už konkrétní datum, které byste nám mohli předložit? Jakési mezní datum, po kterém by už nebylo možné diskutovat o podrobnostech? Takže jak dlouho bude tento proces ještě trvat? Všichni ti, kteří pracují na odvětvovém nařízení, mají problém. Jsou zablokováni, protože máme všeobecné nařízení, kde ty články ještě nejsou dokončeny a my v odvětvových nařízeních máme problémy, protože nemůžeme dokončit eh, toto jednání, protože je možné, že do toho vstoupí ještě komise, takže je tam celá řada těch odvětvových nařízení, v kterých nemůžeme pokročit. Proto je nutné, aby jednání ohledně finančního nařízení pokročilo. A nesmíme zapomínat na to, co už bylo v tomto ohledu řečeno. Takže znovu opakuji, kdy budeme moci přijmout definitivně rozhodnutí. Někteří z nás velice seriózně pracují na různých problematikách a já myslím, že je na čase, aby tato jednání již e, vlastně vyústila v nějaký výsledek. Trvá to již více než sedm měsíců, takže to je první věc. A další věc. Já bych si přála, aby eh, zpravodajové zareagovali ještě na další věc. Občané, které zde zastupuji, mají celou řadu obav a říkají, co jste celé ty měsíce dělali co jsme my zrealizovali během těch eh, měsíců. Jaké jsou dva, tři stěžejní body které nyní máme k dispozici, které tady nebyly na začátku, po tom politickém trialogu a po těch ostatních vyjednáváních. Jaká jsou naše vítězství, kterých jsme dosáhli během tohoto vyjednávání? Já začínám mít problémy se svojí vládou, se zástupci mého regionu a také s občany, které zastupuji, protože oni mi říkají, dobře, v této otázce je nutné ještě vyčkávat, protože všeobecné nařízení ještě není dokončeno. Takže jaký argument já jim mohu předložit? Co jsme konkrétně zrealizovali během těch sedmi měsíců? Co bylo výsledkem všech těch formálních a neformálních setkání? Já si myslím, že po sedmi měsících bychom měli mít nějaký konkrétní signál, který bychom vyslali na adresu občanů. Proč jsme tak prodlužovali toto vyjednávání? Děkuji kolegyně a další bude hovořit náš kolega Ody. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poblahopřát našim dvěma zpravodajům. Ta práce je nevděčná a obtížná. A chtěl bych se zeptat, zdali bychom nemohli mít e, nějaký dokument, který by nám umožňoval sledovat e, ta jednotlivá jednání protože jsme v tom ztraceni, říká někdo v sále. Ano, je to pravda měli bychom mít možnost to prostě sledovat. Já jsem obhajoval určité myšlenky, které byly přijaty naším e, výborem, výborem pro rozpočet a chtěl bych vědět, v jakém momentu toho jednání se právě vyjednává o těchto e, věcech, abychom se mohli připravit na plenární zasedání a dál se tam těch svých myšlenek držet. Uvedu příklad. Navrhl jsem, aby Evropská unie měla také e, určitý oddíl pro investice. Velice často na té e, úrovni místních samozpráv e, toto existuje. A do toho oddílu investice bychom mohli dát určité věci, ITER a další. To jsou takové programy, které jdou nad rámec jednoho roč, jednoročního období a zároveň se také vztahují k více finančním výhledům. Takže by bylo bylo docela logické, abychom tady měli nějaké místo, kde bychom mohli tyto investiční operace e, tak trochu jakoby uložit. V kuluárech se říká, že tomu komise nepřeje, že se domnívá, že to je příliš obtížné, těžko zorganizovatelné a když už jsou přitlačeni ke zdi, tak se vymlouvá komise na to, že jsou e, v přílohách e, informace o investicích. Ale mně o to nejde, o nějaké informace v přílohách. Já si myslím, že investice investice a e, účetnictví by měly být oddělené, protože v investicích nejsou jenom výdaje, ale jsou tam také zdroje. Hovoří se o euroobligacích, já se dejme tomu stavím proti tomu, co navrhuje francouzský prezident, ale pokud přesvědčí e, většinu svých kolegů, tak budeme muset někde najít nějaké místo, kam ty zdroje pro investice uložíme, protože to nejsou peníze na provozní náklady. Zdá se, že po vnitřním auditu eh, ti eh, vlastně příjemci nejsou úplně spokojeni a jde stále a znova o zjednodušování. Tam se zdali nám zpravodaj může opravdu zaručit, že v tomto finančním nařízení existují ty správné právní rámce, které eh, odpovídají očekávání v oblasti zjednodušování. To, co slyšíme eh, od paní komisařky, eh, Queen a jejího generálního ředitele je toto. Politicky eh, ano, s vámi souhlasíme, ale toto řeší jiné složky a na jedné straně jsou, dejme tomu, pravidla pro účast na všech E, v těch výzkumných programech. E, v těchto pravidlech e, jsou určitá opatření, která se vztahují k finančnímu nařízení a velice často jsou tam odkazy na finanční nařízení, jehož reformu právě teď vlastně schvalujeme. Takže je třeba, aby tady existovala koherence mezi pravidly toho, kterého konkrétního fondu a zároveň, abychom, vy, eh, abychom prostě vyhověli to, co chtějí naši občané, zjednodušovat eh, celé ty postupy. A já se ptám, zdali se můžeme vrátit domů s jistotou, že tento finanční, toto finanční nařízení nám opravdu život zjednodušuje. Děkuji, pane kolego Odí. Kolegin Ivanova. Další bude hovořit paní Ivanova. Děkuji, pane předsedo. I já bych se chtěla připojit k těm kolegyním a kolegům, kteří děkovali našim zpravodajům. Určitě to není jednoduchá práce e, obhajovat e, stanoviska parlamentu v, takovýmto e, jedná, v takovýchto jednáních. Já jsem byla na jednom trialogu a mohu to jenom potvrdit. Mám teď konkrétní otázku, která se týká toho, té oblasti, kterou se zabývám. Eh, hovořili jsme o tom eh, přerozdělováním eh, těch fondů tabák a já měla takový dojem, že během trialogu komise chtěla udržet princip univerzálnosti, zatímco tam jsou ještě úplně mnoha další stanoviska, některá přímo protikladná v tom smyslu, že bychom měli to e, konkrétní rozdělování, e, určování udržet na té úrovni, jak je. Takže e, jde o to, zdali může být ten tabákový fond jenom jako taková výjimka a zároveň eh, bychom eh, udrželi ten princip univerzálnosti. Pro mě je to velice důležité, protože já se v této oblasti teď právě angažuji a od zpravodaje bych eh, opravdu ocenila nějaké další podrobnosti v téhle věci. Ja, vielen Dank. Es sind einige... Krát děkuji. Takže tady zazněly určité aspekty. Takže se ptám, ještě někdo se hlásí? A nebo Spolu zpravodajové si přejí vyjádřit se k jednotlivým bodům. Takže paní Greslem, máte slovo. Milí kolegové, já dokážu pochopit, že jste netrpěliví. Já jsem taky, my všichni jsme netrpěliví. Není to žádné potěšení, máme tady 308 pozměňovacích návrhů. A všichni s výjimkou 15 eh, nebo 14 jsme propojovali, takže opravdu ty, co tady zbývají, jsou velmi otevřené a rozhodující body. 14. června ve Štrasburku musíme dospět ke konečnému řešení. Takže čeho jsme dosáhli, Ines? Mnohého, dokonce velmi mnohého jsme dosáhli. Já jsem o tom nehovořila, protože jsem asi čtyřikrát referovala tady na výboře, proto jsem myslela, že není nutné zopakovat všechno, co již jsem řekla. Takže co je nejkonkrétnější pro ty, okresní, pro ty okrsky? Způsobilost. Takže tady jsme vyjasnili tuto otázku. Jaké jsou způsobilé náklady? způsobilé personální náklady, jak se kalkulují, protože když máte mm, projekt, tak tam je tato věc nesmírně důležitá. To jsme vyjasnili. Dále jsme vyjasnili, jakou roli se mají sehrávat národní účetní systémy, také používání těchto systémů, tak, aby to bylo kompatibilní s evropským právem. To je možná nejdůležitější dohoda, které jsme dosáhli. Také jsme se dohodli ohledně výzkumu. Co se týče strukturálních fondů, tady musíme dávat pozor na to, aby to, co se bude ještě dělat eh, v budoucích týdnech a měsících, bylo v souladu. My jsme skutečně dosáhli velmi významných věcí, které parlament eh, v samotném výboru pro rozpočet a pro kontrolu stanovil ohledně používání dokumentů. To znamená, my jsme restrukturovali dokumenty, které máme dostat. To znamená, budeme dostávat kompilovanou informaci, nebudeme muset hledat v tisíci dokumentů. Takže to je postup z hlediska pracovních dokumentů, také z hlediska absolutária. To znamená, abychom nebyli nuceni před příchodem komisaře číst 300 článek. To je starý příběh. Musíme vždy přesně zadefinovat, co chceme a pak se na to může také komise připravit takže jsme výrazně zlepšili rozpočtové dokumenty a také dokumenty pro absolutorium. U té otázky zapojení a začlenění jsme vyjednali právní eh, základ ohledně eh, finanční korekce, kdy a jak se mají uplatňovat tyto jednotlivé přístupy. Máme tady tři důležité elementy. Za prvé finanční nástroje, za druhé ceny. Takže co se týče finančních nástrojů, tady jsme vlastně nově zpracovali na několika stránek, jakým způsobem se mají řídit tyto finanční nástroje. To je pro projekty velice důležité. Jak máme být my informováni a jakým způsobem máme mít pod kontrolou tyto finanční nástroje, jak máme zabránit tomu, co se stalo ve Španělsku, to znamená vznik bublin. My jsme se tady snažili skutečně mm, jaksi ošahat a zadefinovat zákonodárství, které tady je a nebylo to jednoduché z hlediska právě těch finančních nástrojů. Pak tady máme specifická ustanovení ohledně zemědělství, koheze a vnější pomoci. U těch otázek, jakým způsobem se má zajistit kontrolní systém, tak tady jsme měli velmi rozsáhlé diskuze také s členskými státy, protože nechceme byrokratizaci, nechceme mít kontrolu kontrol, ale chceme kontrolu, která skutečně zlepší správní výsledky. A tady myslím, že jsme dosáhli mnohého, které jsou to věci, které jsou eh, dobré pro lepší využívání finančních prostředků v budoucnosti. A snažili jsme se sjednocovat. To nejhorší, co tady je, je rozporuplná interpretace nařízení. My jsme se snažili skutečně jak si sjednotit a naladit tato nařízení tak, aby tady nebyly tyto problémy interpretace. U té otázky nepřímé zprávy, tak eh, v budoucnosti se jedná o externalizaci z hlediska komise. Takže tady jde o to, jakým způsobem máme mít kontrolu nad touto externalizaci. To znamená, pokud jak si jiné subjekty budou používat naše peníze, jak zajistit, aby také e, to bylo v souladu s našimi cíly. A i tady jsme tedy na tom pracovali ve velkém záběru. A vytvořili jsme také podmínky pro e, elektronické řízení. I tady vlastně máme právní základ. A teď téma cen. To je také záležitost, která je zcela nová a my jsme si teď vytvořili možnosti pro to, abychom řekli, tady máte 100 milionů euro a v rámci této částky musíte přijmout určitá opatření, například příspěvek na výzkum. A to je věc, kterou jsme tedy se snažili řešit. Nyní jsme si tedy zajistili možnost účasti a také jsme řešili to, jakým způsobem můžou eh, ty rozpočtové úřady do toho zasahovat. O co jsme se pokusili? My jsme se pokusili o to, aby naše povolení zásadního charakteru bylo vydáno tedy na sedm let a pak, aby to nikdo již nespochybňoval. Snažili jsme se tedy zavést také jednoroční systém, tak abychom měli parlamentní kontrolu nad těmito tématy. Je mi líto, ale ten dokument je takhle velký, takhle tlustý. Je mi to líto, ale normálně skutečně by se to mělo prezentovat v jiné podobě. Ale elektronicky bude možné pro každého v kanceláři, aby se podíval na to, jaké pozměvací návrhy tady zůstaly. Takže předtím, než jsme je tam zařídili, tak jsme zjišťovali, jaké jsou tady kompromisní možnosti, posílali jsme mnoho mailů. Bylo by dobré, kdybychom na ně dostali také odpověď. Není to tak, že rozpočtové nařízení je jenom naše záležitost. My jsme se snažili také vyhovět těm požadavkům těch pozměňovacích návrzích. Ještě jsem zapomněla říci, že co se týče interního auditu, tak v budoucnosti ten interní audit bude zajištěn pro instituce. Dostaneme ho tedy. A to je skutečný zlom z hlediska transparentnosti, z hlediska auditu všech těch dokumentů, které máme mít k dispozici pro absolutorium. Kdyby někdo chtěl tyto dokumenty mít k dispozici, je to datováno 25. dubna, po technickém trialogu to bylo tedy nově vydáno. Je to asi desátý dokument. Takže navrhuji, aby sekretariát to odeslal všem zúčastněným, abyste se podívali na to, čeho jsme dosáhli. Já myslím, že ta snaha se opravdu eh, vyplatila. My jsme byli motivováni. Já myslím, že ten výsledek je dobrý. My se opravdu pokoušíme sjednotit pravidla, snažíme se o dosažení zjednodušení a také zredukovat ta pravidla. Tady máme více pravidel a v jiných zase fondech bude méně těch pravidel, aspoň je to takto naplánováno. A samozřejmě by bylo důležité, aby ty pozměňovací návrhy byly předloženy eh, ve velmi zodpovědném duchu. Takže to, co přijde zítra, by mělo být podobné. Důležité je, aby my jako parlament jsme nějakým způsobem nepodkopovali všeobecná pravidla v podobě mnoha výjimek. A další reakce na to, co bylo řečeno ohledně tabákového průmyslu. Víte, že Olaf dohodl dohodu s velkými koncerny, které platí 2 miliardy, 2 miliardy eur v rámci 20 let eh, z hlediska právě boje proti pašování. A tyto peníze by měly být využeny na jednotlivé infrastruktury, které by měly eh, bojovat proti padělání a pašování. My jsme požadovali tyto peníze a chtěli jsme, aby byly učilově využity, to znamená v podobě infrastruktur, tak, aby se bojovalo dlouhodobě proti padělání a pašování. Za to samozřejmě byly také udělovány pokuty. V současnosti jednání z radu je obtížné, hovoří se o 10%, zbytek inkasují členské státy, tam to jde vlastně do jejich souhrných rozpočtů. Já musím říct, že Tady je to pořád ještě otevřené. Nevím, zatím se nerysuje nějaké správné nebo to správné řešení. Eh, závisí to také s Mezinárodním měnovým fondem. Já myslím, že parlament by do toho měl být správně začleněn. Tady kasírovat ty pokuty bez toho, že by se bojovalo proti těmto ilegálním postupům, tak to myslím, že není v pořádku. Tento bod tedy zůstává stále otevřený protože je to velice obtížný bod. Takže tak to vypadá. Doufám, že se mi podařilo zodpovědět na všech, všechny otázky. Já Děkuji vám. Vidím, že se hlásí další lidé o slovo a napřed má slovo pan kolega Riveline, Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je třeba tady připomenout jednu věc. Konkrétně to, že tady jsou určité politické otázky, o kterých se diskutuje a e, rada se nechce pohnout ani o píč e, v těchto politických věcech, pokud e, nebude nejprve dohoda. No a my se tím pádem nacházíme v problematické situaci. Kolegyně Gresle to řekla velice případně před chvílí a chci ještě připomenout, že paní kolegyně předložila určité schéma, které jasně ukazuje, jak je teď obtížné vytvářet finanční e, nástroje. A přesto se nám podařilo nám e, předložit své politické projekty. Já myslím, že to je výsledek, který je třeba vnímat jako velice pozitivní. A pak tady naše kolegyně ještě připomněla jednu věc. Když se vytváří ten základní právní akt pro finanční e, nástroje, tak je parlament e, průběžně informován, může rozhodnout o zprávě e, těchto nástrojů. A v nařízení, ve finančním nařízení se hovoří o euroobligacích. Já si myslím, že to je mimořádně důležité a k tomu, co řekl pan Ody, jistě zjednodušení bylo, či spíše je jedním z našich cílů. Především pro my věříme, že k, ní opravdu, že k tomu zjednodušení opravdu dojde a že se to naplní v rámci horizontu 2020. Takový je náš cíl. Takže ta práce je velice komplexní, to zcela jistě, ale jsou tady určité pokroky a my doufáme, že do září budeme mít možnost hlasovat o tomto návrhu v plenárce. Ayala Sender. Děkuji kolegyně Ayala Sendra, potom kolega Gajer. Sí, eh, gracias, presidente. No, děkuji, pane předsedo. Paní Gressle neodpověděla na moji první otázku, myslím, ale domnívám se, že se tedy jedná o září 2012, pane Rivellini. Eh, E, bude s, e, tedy toto téma řešit na plenárním zasedání, ať už se děje cokoliv. Takže tak to alespoň víme. Jak jsem říkala, tady se předkládají určité texty, hlasuje se a základem musí být finanční nařízení. Prozatím opravdu pracujeme tak trochu ve váku a mně připadá logické, aby se hlasovalo co nejdříve. Pak mám otázku, nevím, eh, kdo je za to odpovědný, paní Gresle či sekretariát. My bychom rádi ten dokument měli, aby všichni jsme pochopili, co eh, v tom tedy je a co tam naopak není protože je pravdou, že chceme informace o některých článcích, něco je pokryté, něco není a bylo by dobré, kdybychom teď dva a půl měsíce od eh, toho data, kdy se snad tedy bude hlasovat, prázdniny nepočítám, abychom tedy věděli, eh, kde se, eh, jak se věci mají a kam až jsme pokročili. To je jedna věc. Zároveň bychom také potřebovali takový dokument, který by schrnoval jednotlivé Eh, úspěchy, kterých jsme již eh, dosáhli. My známe genezi celého toho eh, dokumentu, ale samozřejmě kompilace všech těchto výsledků, to bude spíš politická práce než technická, ale myslím si, že by bylo velmi důležité, abychom to měli, abychom především věděli, co tedy bylo, čeho bylo dosaženo podle bodu A, B, C, D a tak dále. E, abychom věděli, že u této věci jsme prostě dospěli k takovému to výsledku a tak dále. E, protože já si znovu a znovu kladu otázku, e, říkám si pozor, Houston, máme tady problém. A není možné zapomenout, že finanční perspektivy a to, že tady vlastně v červnu dojde k historickému setkání mezi radou a parlamentem, jsou opravdu významnými milníky. My jsme pokročili eh, při jednáních o finančním nařízení. Některé ty věci budou dobré, jiné až eh, tolik, ale zároveň eh, nám některé ty výsledky pomůžou při vyjednávání finančních výhledů a ten čas začíná velmi rychle ubíhat. Já prostě nemám jiný pocit, než že část věcí, které se týkají finančního nařízení, budou vyjednávány někde jinde. A já, jestli to mám vykládat voličům, eh, tak to musím nejprve pochopit sama. Pan kolega Gajer. Já souhlasím se zpravodaji v tom, že už jsme udělali opravdu pořádný kus práce a zapracovali celou řadu pozměňovacích návrhů parlamentu ve věci finančního nařízení a za svoji frakci mohu říci, že ty body, které jsme definovali jako prioritní, že k němu mohu říci, že jsme opravdu na dobré cestě. Já mám tu možnost být u těch jednání a opravdu je to i poučné. Je to poučné, když vidíte, jak rada postupuje když si uvědomíme, že až do toho okamžiku, kdy byl zahájen politický trialog, tak na straně rady to byli odborníci, úředníci z jednotlivých ministerstev financí a potom chápete postoje rady v některých věcech, protože bylo jasné, že jejich přáním bylo že každý cent, který je možné vrátit z evropského rozpočtu do vnitrostátního rozpočtu, eh, tak ten mají pokusit získat. I když je to naprosto kontraproduktivní věc. Na začátku politického trialogu jsme byli svědky trochu zvýšené už flexibility na straně rady a nyní uvidíme, s jakými informacemi a zprávami přijdou v pátek. U jedné věci bychom ale se měli o tom promluvit, protože my jsme mluvili o té dohodě v prvním čtení. Pokud to tak bude, tak může mít říct parlament jenom ano nebo ne, nemůžeme už to znovu všechno rozdělávat a viděli jsme, že rada i s určitým oprávněním e, argumentuje v rámci triologu, že některé, o některých bodech je třeba jednat v rámci víceletého finančního e, rámce například ty zpětné toky, zda to zůstane v evropském rozpočtu nebo ne. Otázka, kdo co zaplatí a komu se co vrátí, to znamená, že velký význam pro víceletý finanční rámec. A když my jako parlament budeme souhlasit s tím, že tedy tyto věci vytkneme před závorku, no tak náš dosavadní postup byl takový a já si myslím, že bychom na ně měli, na ně měli nadále trvat. Náš postoj byl ten, že u článku 56 sdíleného řízení, sdílené pravomoci, že nám tam prostě rada musí víc vstříc. Pokud to neudělá, tak je otázka, jestli my si budeme chtít dohodnout a uzavřít to. Protože to bude znamenat, že jsme sice dosáhli pokroku a i významného pokroku, nicméně nebyl by to rozhodující pokrok. A pokud tedy ten víceletý finanční rámec vytkneme před závorku, protože můžeme počítat s tím, že nám tam rada třeba nepůjde vstříc a asi nám nebudou ochotně výjít eh, vstříc v souvislosti s článkem 56, tak si musíme položit otázku, zda jsme dosáhli uzavření dostatku bodů, abychom mohli říci, že skutečně můžeme uzavřít celou záležitost v prvním čtení, protože to je důležitá strategická otázka. Ale mohu říci, že s dosavadním pokrokem jsem spokojen. Ano, děkuji vám. Vidíme, že celá věc se pohybuje v těch mantinelech a rámcích, na nich jsme se předem také dohodli, to je důležitá věc a jako předseda našeho výboru to chci říci, že je důležité, abychom byli v parlamentu jednotní, že je důležité, abychom jako parlament vystupovali opravdu co nejjednotnějším způsobem. Domnívám se, že na základě toho právě jsme dosáhli také toho, čeho už jsme dosáhli. A přestože v jednotlivém hodnocení některých věcí se lišíme podle toho, z jaké jsme strany, tak bychom se neměli nechat svést k tomu, že bychom se nechali rozpoltit v otázce harmonogramu, protože to opravdu není věc, která by záležela na nás. Očividně rada sledovala takovou strategii hrát na čas. A možná, že i tato věc je hodnocena rozdílně, ale když teď pohledneme dopředu, tak si myslím, že důležité je to, abychom opravdu spojenými silami uzavřeli pozitivním způsobem to, co si parlament přeje a potřebuje pro to příští období, tak abychom zlepšili naší možnosti kontroly rozpočtu. To je můj osobní apel, ale vidím, že chcete ještě diskutovat, takže paní Gresle dávám vám slovo. Ano, pozměňovací návrhy k MFF, těch je pět, čtyři k MFF a potom ještě vako takže je jich 5 z 308 pozměňováků. A rada říká, my víme, že o tom máme s vámi hovořit, ale není to nyní ta správná doba. Pokud bychom nyní odsunuli uzavření e, finančního nařízení, tak si myslím, že to bude to nejhorší, co pro fondy můžeme udělat. Takže náš e, cíl, co by cíl zprávců rozpočtu, by měl být i ten, že dáme ostatním fondům určitý základ pro další diskusy. Byla by to tedy jinak chyba. Hlavně bychom si nemohli být jistí, že na závěr diskuse o víceletém finančním rámci e, bychom dospěli opravdu k něčemu užitečnému. Musíme se tedy pokusit zde pohnout kupředu a vidíme, že jakmile diskutujeme jakýkoliv fond, tak to zase otvírá diskusi o víceletém finančním rámci a ty peníze, které tam jsou, tak se buď vrátí, nebo jsou použity ve specializním postupu. Máme 62 právních základů pro víceletý finanční rámec, takže pro nás by ty ztráty byly větší než zisk. Nemáme zde žádný pořádný nátlakový prostředek, který bychom mohli použít, kde bychom řekli, ne, my nebudeme pokračovat teď a půjdeme do regulárního druhého čtení, tím bychom podle mě nic nezískali. Dosavadní výsledky i to určité uvolnění v souvislosti s článkem 56 ve spolu s radou, to už jako přece jenom bylo docela významné, jen si, ta, když se vezmeme, kde rada byla, v jaké pozici je nyní, já si myslím, že zde opravdu došlo k určitému posunu. Komise také předložila nové texty k jednotlivým článkům, možná i to proto trvalo tak dlouho k jednotlivým článkům. Vzniklo i na pět různých formulací, takže se neustále museli ještě diskutovat ty též věci. Jsem toho názoru, že jsme relativně blízko určitému řešení, nicméně nás čeká ještě několik velkých věcí, a tam prostě musíme pořádně zapracovat. A to neplatí jenom pro nás, to platí pro všechny zúčastněné. Takže já nejsem až tak pesimistická, ale i rada by měla vědět, že máme své hranice, za které už nemůžeme jít. Takže já vám děkuji, děkuji vám i za tuto diskusi, protože je velmi užitečná i pro náš postup v pátek, takže děkuji. Ano, děkuji vám. Nyní už se nikdo nehlásí o slovo ale hlásí. Paní Ayala Sender, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Možná že jsem dnes odpoledne nějak přecitlivěla, ale já jsem měla pocit, že jste řekl, že je třeba eh, také eh, žádat nějaké vysvětlení. Já jsem o to také stála, pan, se v tom, pan Ody se v tomto směru také vyjádřil. Nejsem skutečně sama. Já pracuji na finančním nařízení a toto finanční nařízení potřebuje tedy mít, eh, být zastřešeno či vycházet z nějakého obecného nařízení. Já si tady nic nevymýšlím, prostě mám e, tento výchozí bod a tak dále. Absolutorium to je zase něco jiného. Nejsme nějak rozděleni, pane předsedo, to v žádném případě. Chceme jenom trochu více transparentnosti, to je vše. Chceme vidět, kam směřujeme a co máme před sebou, co nás očekává. Prostě eh, rád ráda bych, abychom měli ten dokument, o který jsme požádali. Nepotřebujeme všechny články a paní Gressle, pan Rivliny a sekretariát by nám mohli vypracovat takový text, abychom eh, věděli, jak se to má s našimi pozměňovacími návrhy. Hlasovat se má za necelé dva měsíce, tak to snad potřebujeme mít nějak jasno. Já prostě říkám, že eh, abych mohla vysvětlit svým voličům, čeho jsme dosáhli, potřebuji mít jakýsi přehled o našich úspěších. Trvá to už celé sedm měsíců. Máme tady e, vlastně e, obsah pěti článků, o to jde a e, víte, že ta jednání budou v červnu, koncem června bude rada přicházet s novým návrhem, aby se parlament zase připravil na další bitvu. Důležité je to, co jsem řekla, ten finanční to finanční nařízení. E, jsou tady takoví, kteří přicházejí z členských států, které jsou nejvíce zasaženy tou velkou nejistotou, která teď existuje. A i proto bychom potřebovali více informací. A otázka e, finančního nařízení, to bych chtěla paní e, Gresle e, trochu připomenout, není pouze otázkou španělského dluhu, ale také německých bank a řecké situace. Týká se nás to všech. Jiná věc je, kdo z toho těžil a kdo na to doplatil my jsme samozřejmě jednou ze zemí, která e, byla nejvíce zasažena. Je třeba situaci vyjasnit a vidět, e, co ještě můžeme získat. Vidíme, že teď se doschází k období, kdy budou přijímána zásadní rozhodnutí. Náš parlament tak bude muset také postupovat ohledně fondů, pomoci a tak dále. A opakuji, potřebujeme vidět, zdali to základní nařízení, na které se máme odkazovat při aplikaci, implementaci těch 47 jednotlivých finančních nařízení, nařízení, zdali to základní nařízení tady je či není. Takže to, co říkáte vy, paní, a co říkají ostatně něco, čemu tak úplně já osobně nerozumím. Nemám pocit, že rada vše přijímá. Nemyslím si, že dojdeme k výsledku v rámci prvního čtení. Je tady opravdu dost různorodý postoj k těmto věcem. A tady my rozdělení nejsme. My prostě jenom chceme více transparentnosti a chceme vědět, o co tady vlastně jde, na čím pracujeme a kdo jak o tom smýšlí. Paní Gresle? Paní No, nepochybujte o tom, že bychom nevěděli, kam jdeme a co děláme. To my víme. My operujeme na základě mandátu a tento mandát naplňujeme a proto se jsme pravidelně informovali zde i ve výboru rozpočtovém. To, že výbor pro rozpočtovou kontrolu se zatím nezajímal o naše zprávy, za to já nemůžu, tak to prostě bylo. Zatím se o to nikdo zde nezajímal. Je mi to líto, že to musím říct, ale bylo tomu tak. Byla celá řada možností, existují tisíce dokumentů, takže já mohu jedině říci, my rádi sestavíme výsledky, určitě to můžeme pro vás rádi udělat, i když ono je docela těžké, konkrétně schrnout 308 pozměňovacích návrhů, budete se muset podívat zkrátka i do těch dokumentů, abyste věděli, co se děje. Bankovní problémy členských států nevyřešíme, to není náš úkol. Náš úkol je dát k dispozici pravidla pro udělování peněz evropského rozpočtu a zajištění transparentnosti. Postup je takový, jaký je buď hop nebo trop, buď vezmete všechno, nebo nic. A já nevím, zda se s tou jednou variantou, když bude platit to, co platí dosud, opravdu smíří všichni. Mně to může být jedno, ale nevím, zda budou s tím souhlasit i ti, kdo čerpají z rozpočtu. Takže taková ta fundamentální kritika proti té se chci ohradit. Není tomu tak, že by zde byly věci, o kterých by nikdo nevěděl. My prostě vystupujeme, fungujeme na základě našeho mandátu, zpracováváme pozměňovací návrhy, Eh, všichni zástupci politických skupin, poradci vždy byli na těch schůzích a nikdy se ke mně nedonesl signál, že bychom dělali něco špatně nebo nesprávně. Když nebyly akceptovány určité pozněvací návrhy nebo nebyly pochopeny, například Jean-Pierre podal pozměňovací návrh, který nikdo nechápal, týkalo se to investic, tak jsem se tě zeptala, co to přesně znamená, o co tam šlo. Takže nelze říci, že bychom neusolovali o řádný postup, ani o žádný postup v rámci parlamentu, jenom chci říci, že by mě by bylo opravdu bývalo milejší, kdybychom měli od vás větší zpětnou vazbu, protože zpětná vazba je nesmírně užitečná. Takže já nechápu, že nyní prý všichni, všichni tvrdí, že neví, oč jde. Ne, všichni jsou informováni, jen tady bylo od začátku toho a ke mně se nikdy nedostal signál, že bychom se ubírali špatným směrem. Finanční nástroje, tam byl u toho kolega Kalfin, máme tam ještě jednu otevřené téma formulační, to předložil pan kolega Kalfin, dnes jsme to schválili na technickém setkání, eh, ty jeho podněty, které podal a to, co se týkalo těch finančních nástrojů a těch vrchních limitů, to bylo také přijato dnes. Takže není to tak, že by tady byl někdo a spřádal nějaké temné plány. Ne. Ráda bych upozornila na to, že celá ta věc je nesmírně komplikovaná. A proto také chápu, že jsou s tím určité problémy a že i v komisi je třeba postupovat zde velmi komplexně. A nyní máme poprvé možnost že finanční nařízení skutečně stanoví závaznější pravidla, než tomu bylo dosud. Zatím to bylo jenom tak, že nemůžete mít opt-out z rozpočtových pravidel a nyní ten zákaz opt-outu se týká i dalších článků, i když tam mohou být určité výjimky, pokud to bude zdůvodněné. Takže já se domnívám, že za to, že to budeme mít eh, trošku jasněji, přímočarej formulované, že to je, k tomu máme není podněty a je to lepší a je důležité, abychom to měli. Je to důležité pro nás, jako pro výbor pro rozpočtovou kontrolu. Potřebujeme jasná pravidla pro poskytování informací. Když se podíváte na udělování absolutoria, no to je naprosto šílené, neustále se někoho na něco ptáte a potom nějak přes víkend najednou vás všichni zavalí odpověďmi a pak ještě na třikrát vám dodají nějaké dodatečné informace. A proto my jsme se snažili zde něco vypracovat a ze začátku tam byl určitý odpor, ale podařilo se nám něčeho dosáhnout, takže já děkuji opravdu všem, protože to je velice náročný proces a je zde celá řada lidí, kteří se s velkým zaujetím věnují tomuto tématu, protože v něm vidí evropskou přidanou hodnotu. Tak, co my uděláme? Vy mám rozešleme ten dokument, tu tabulku, aby vám to bylo jasné, kam se podívat do textu. A určitě vám potom také někdy sestavíme takový přehled těch hlavních bodů, čeho už bylo dosaženo a co bylo opravdu velmi důležité pro nás jako pro Evropský parlament mohu říci, že zde byla celá řada podnětů, protože se celá řada kolegů velmi výrazně zapojila, já jim za to děkuji. I jejich pozměňovací návrhy jsou stejně důležité jako ty naše, to bych ráda podtrhla. Děkuji. Ano, tak abych to schrnul. Máme zde dva výbory, dva spoluspravodaje. Za výbor kont je to pan kolega Rivelini, který před chvílí také vyjádřil politický význam celého jednání. Paní zpravodajka za rozpočtový výbor je naše kolegyně Ingeborg Kresle, která je také pevně zakotvená v našem výboru a to je dobře. Bylo by špatně, kdyby zde došlo k nějakému konfliktu mezi výbory podle článku 51 na společném zasedání obou výborů, které jsem vedl já s kolegou Lamasurem, jsem takové spory neviděl a já zde chci také veřejně kontakt, konstatovat, že to společné zasedání také umožnilo to zmínit konkrétní věci, a to ze strany poslanců v obou e, výborech. Projednáváme to téma i dnes je důležité si vyjasnit, odkud přicházíme, kde se nacházíme a kam směřujeme. Objevila se celá řada pozměňovacích návrhů. V loňském roce v Evropském parlamentu byly diskutovány. My jsme vstoupili do vyjednávání na základě vyjednávacího mandátu za těch pět měsíců. Jak to mohu hodnotit z tohoto pohledu našeho výboru, tak zde bylo několik rozpětných vazeb Eh, směřovaných do výboru a na schůze koordinátorů a nyní už pracujeme na základě konkrétních paragrafů, postupujeme ku předu. Nevyhneme se tomu, že výsledek jednání v určitých bodech nebude k plné spokojenosti výboru, nebo že se objeví jednotliví poslanci, kteří možná s některými jednotlivými formulacemi nebudou úplně souhlasit, nebo s nimi budou možná i nesouhlasit, ale v současné situaci považuji za nezbytné postupovat tak, že pokud se objeví ještě nějaké neuspokojivé věci, tak se podívat na to, zda je lze ještě nějak konkrétně sformulovat anebo politicky prodiskutovat a projednat v rámci postupu, ale dnes odpoledne jsem zde neviděl žádné konkrétní formulační návrhy, takže se domnívám, že těsně před zahájením dalšího politického trialogu v pátek, kterého se zúčastním i já, je důležité, abychom skutečně konkrétně dávali na stůl konkrétní jednotlivé návrhy. Dokument, který obdrží všichni e-mailem, obsahuje aktuální stav věcí a já bych vás požádal, abyste to kriticky přehlédli a vyjednávacímu týmu poskytli zpětnou vazbu, řekli jim, v čem ještě vidíte problém, nebo které formulace by se mohly v budoucnu použít, tak abychom to eventuálně zohlednili v rámci našeho jednání. Protože se domnívám, že ve hře je skutečně mnoho, že jsme dosud učinili velký pokrok, ale stále je to ještě tvrdý oříšek. A jsem si jist, že se s tímto říškem v pátek nevypořádáme definitivně. Pokud si přejete, že bychom měli nějaké otázky vyčlenit, například co se týče střednědobého finančního plánování, tak je třeba také zajistit to, že my jako výbor pro rozpočtovou kontrolu i v budoucnu budeme zapojeni do těch budoucích jednáních o těchto tématech. Mandát pro jednání, myslím, neskončí tím, že určitá témata odpojíme, vyčleníme, ale my jako výbor pro rozpočtovou kontrolu zůstaneme ve hře až úplně do konce, protože jinak by pro náš výbor byl asi problém souhlasit s tím, že se něco vyčlení na později, pokud by to znamenalo, že tím se dostaneme ze hry. Pokud to chápete jinak, tak mě prosím informujte, ale já jsem to pochopil tak, že toto je také společná linie výboru pro rozpočtovou kontrolu. Dobře, tak děkuji. Máte k tomu ještě někdo něco? Chcete se přihlásit o slovo? Zdá se, že ne. Takže velice děkuji oběma spolu zpravodajům a všem kolegyním a kolegům, kteří se zapojili do diskuse, i paní kolegyně Ivanové, která na posledním politickém dialogu vedla eh, jednání za nás, takže je vidět, že náš výbor se účastní aktivně a pevně doufám, že na této cestě k úspěchu půjdeme i úspěšně dále. Dostáváme se nyní k dalšímu bodu našeho programu jednání. To je reforma OLAFu. Zde je zpravodajko opět paní Gresle. I toto je velké téma, takže já jí dám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo jaký byl můj scénář minulý rok. Já jsem se domnívala, že veškerá eh, tato jednání proběhnou zároveň. Víte, že v listopadu 2008 95 hlasů na plénu se vyjadřilo ve prospěch našich eh, pozměňovacích návrhů, takže je to jedno z mála nařízení, které eh, skutečně nebylo přepracováno. Takže rada velmi moudře Eh, rozhodla nejdřív, že to bude dáno k ledu, pak tady byl nátlak ze strany komise a pak byly zpracovány naše pozměňovací návrhy a roku 2011 eh, byl předložen pracovní dokument komise, kde byly začleněny pozměňovací návrhy. Takže my teď jednáme o tomto pracovním dokumentu, také máme dokument rady, protože rada má ještě užší mandát z hlediska nařízení OLAFu. Takže rada se tomu staví tak, že sice předsednictví bylo svým způsobem jaksi plné dobré vůle, ale nebylo jednoduché s ním diskutovat. Takže další trialog máme 17. června, jedná se o technické trialogy. My zatím ještě nejsme tak daleko, abychom mohli se pustit do politického trialogu, ale vypadá to tak, že je to na dobré cestě a pokud to bude probíhat podle nás, tak bychom brzo, v každém případě tento rok bychom měli přijmout rozhodnutí. Já samozřejmě jsem měla zájem na tom, aby to bylo uzavřeno za dánského předsednictví, ale kolegové, Nejdříve jsme měli maďarské mm, předsednictví, tam jsme měli 120 pozměňovacích návrhů, pak 120 pozměňovacích návrhů za polského předsednictví. A pak 120 pozměňovacích návrhů se vysvětlovalo za dánského předsednictví. A teď za kyperského předsednictví se bude opět toto vysvětlovat, takže opravdu je to k zbláznění, ale prostě je to enormní práce, enormní zátěž. Máme co dočinění s předsednictvími, která nejsou v Bruselu. To znamená, eh, vždy je tady jaksi dosti velký odstup a jsou to úředníci, kteří toto musí eh, spravovat v rámci předsednictví, které nemají, dejme tomu, stejný pohled na Unii jako my. Takže tady je spousta informací, které se musí jaksi pozadí ještě zpracovávat. To děláme rádi, ale eh, Samozřejmě já jsem měla velmi naléhavé přání, aby se to dopracovalo ještě za dánského předsednictví. Měli jsme mnoho trialogů. Já nevím, eh, byly ty informace, jak si dány k dispozici, ten současný text je k dispozici, my jsme dvakrát prošli ten současný text. A já si myslím, že co se týče našich pozměňovacích návrhů, tak se nám skutečně podařilo dosáhnout důležitých věcí. Open issues, otevřená témata, to jsou jaksi malé problémy, které se ovšem <laughs> mezi dobí jaksi zvětšily. V podstatě se jedná o důležité dopracování, ale ten problém tady stále zůstává, jak se k tomu staví rada. A jak se staví tedy rada Olafu k celé této záležitosti. Paní kolegie Sender, já myslím, že v eh, minulé diskuzi jsem ji řekla, čeho jsme dosáhli. Takže čeho jsme dosáhli nyní? Dosáhli jsme toho, že jsme u postupů zaručili, že eh, tyto záruky postupu budou začleněny do návrhu komise. Prezumce neviny, neutralita, vyšetřování Dále jsme vyjasnili také právo na informace z hlediska subjektů, které jsou předmětem vyšetřování. Dále jsme řešili přístup daných osob k zprávám o vyšetřování. Tedy to jsou aspekty, které jsme eh, jak si ošetřili z hlediska státoprávnosti. Článek 7a to je mm, záruka při procedurálních otázkách. Tady musíme ještě něco vyjasnit. Především práva svědků. Jaká práva mají svědci z hlediska přístupu k, pro, k zápisům, k protokolům o jejich výslechu. To je ještě otevřený bod. A nový článek 7a je velkým úspěchem pro parlament protože naším záměrem bylo, aby v diskusi o reformě OLAFu jsme zajistili tyto procedurální záruky. A to byl požadavek, který jsme několikrát viděli, že byl, byly tyto eh, požadavky napadnuty evropskými soudci. Pak 7b. To bylo obtížné jednání máme, měli jsme úplně odlišné přístupy. 2006 komise nejdříve navrhla tuto funkci poradního typu, my jsme nebyli pro, místo toho jsme chtěli posílit jaksi dohledový orgán. 2012 komise změnila svůj návrh a vzdala se kompletně tohoto článku a navrhla jakýsi interní postup, který se týkal generálního ředitele. Takže to byla zásadní změna z hlediska našich pozměňovacích návrhů ohledně tohoto bodu. Takže bylo zcela beznadějné prosadit tedy nezávislého poradce. Takže my jsme v souladu s účetním dvorem eh, tlačili právě na nezávislý interní postup. Mezitím jsme toho dosáhli, protože jsme předložili návrh jakým způsobem by spolupracovníci OLAFu mohli mm, participovat na nezávislé postupu. Po tom všem, co proběhlo, myslím, že jsme z toho získali ještě nejlepší možnou variantu. My jsme se pokusili zachránit nezávislost tohoto postupu protože to souvisí s důvěryhodností a byla to velice namáhavá eh, jednání. Článek 14, to je legality check, nebo dřívější článek 14. Opět to bylo odmítnuto jak ze strany komise, tak OLAFu. Bylo tvrzeno, že by to bylo velmi nákladné, řízení velmi byrokratické. Co jsme chtěli? My jsme chtěli, aby každý okamžik, kdy bude dávána informace národním soudním orgánům, tak aby vždy bylo zkoumáno, zda toto předávání je v souladu s těmi příslušnými vnitrostátními řády. Chtěli jsme zajistit tedy napojení na e, právní řád jednotlivých členských států. To bylo velmi obtížné. E, dohledový orgán je pro toto řešení, ovšem musíme ještě to začlenit do technického trialogu, v každém případě to patří k těm otevřeným bodům. Pak tam máme otázku vnitřní organizace tohoto úřadu. Teď jaksi procedurální řád, jak se to říká. Je to vlastně ten dřívější manuál OLAFu. Jednací řád, nebo to je, nebo manuál, je to víc než manuál. V té příručce je popsáno, jakým eh, způsobem se má vyšetřování provádět. 2009 tam byl pozměňovací návrh ze strany socialistů, pak Evropský eh, parlament dožadoval, aby, aby to bylo začleněno do rozhodovacího procesu, ale to bylo zcela beznadějné z hlediska rady a OLAFu, protože bylo řečeno, že by bylo obtížné změnit tento řád. Mezitím jsme se dohodli na tom, že v každém případě, co se týče pozměňovacích návrhů tak, nebo změn, budeme o tom vždy informováni. Vždy se to musí přeložit do jazyků členských států na webových stránkách OLAFu. Není možné říci, že je to living dokument, eh, který se vlastně objevuje, používá tak, jak se potřebuje. V každém případě to je bod, který se nejvíce odchyluje od toho, co, čeho jsme chtěli dosáhnout. Ale prakticky nebylo možné dosáhnout lepšího řešení než to, čeho jsme dosáhli v současnosti. Já jsem o tom pevně přesvědčena. Několikrát jsme se o to pokusili, možná, že i komise by se k tomu mohla vyjádřit a mohla by říci, proč tedy toto nechtěla přijmout. My jsme se pokusili vyhovět požadavku stabilních pravidel, dále také zveřejňování, protože to je součást práv těch subjektů, které jsou předmětem vyšetřování, dále překládat toto do členských států, protože s tím musí pracovat také advokáti, to je velmi důležité pro obajobu. Pak tady byla otázka pravidel de minimis. I tady šlo o přepracování a byla tu otázka, co se stane, pokud eh, Tedy je tu otázka, jestli chceme dát komisi nebo členským státům možnost provádět samostatně tato opatření, nebo chceme, aby to řízení principiálně bylo prováděno na úrovni soudních orgánů. Normální občan eh, si také nemůže vybírat, takže tady musíme nastavit stejná pravidla takže v současnosti diskutujeme o tom, zda u toho interního řízení, pokud se to týká určitých institucí, zda můžeme tedy se doptávat eh, vnitrostátních orgánů, zda chtějí ten případ sledovat či nikoliv. Zatím tedy si můžeme tady představit určité kompromisní řešení. Zástupce generálního ředitele, a to je pravidlo, tady jsme postupovali tak, jak to navrhl kolega Balčísi, a sice jedná se o jakési spolurozhodování, to znamená zástupce eh, generálního ředitele může tady učinit určité rozhodnutí. Pak tady byla práva generálního ředitele. Nejenom u Evropského soudu, ale také na nůrovní, národní eh, úrovni. Zda je možné tedy eh, toto protlačit. My jsme se toho vzdali, protože generální ředitel prosil, abychom eh, zde tuto souvislost nezapracovávali. My jsme dosáhli mnohého u reportingu, to znamená o sledování věci na úrovni členských států. Tady je závazek vypracovat zprávy. Také jsme zajistili lepší spolupráci mezi národními úřady a třetími státy. I to bylo převzato ze standardu komise. Dále jsme zajistili, aby docházelo k rychlé identifikaci příslušných soudů v budoucnosti. Zajistili jsme, že tady dojde k dojednávání, to znamená, každoročně budeme mít setkání, kde projednáme body, které jsou důležité v boji proti korupci. Už samotná věc, že tady bude toto roční setkání s radou je důležité. Pak tady byly, byly jmenování členové s určitým e, omezením služebních let a také jsme se odvolávali na dosavadní řízení generálního ředitele. Pak tady byla otázka databank, tady jsme optimističtí, to je ještě otevřené, myslíme si, že dosáhneme řešení, tak aby to usnadnilo život OLAFu, což chceme. Chceme, aby OLAF mohl pracovat lépe a efektivněji. Vedle toho u té otázky ochrany informátorů jsme také řešili některé aspekty a prosadili jsme, že v budoucnosti té závěrečné zprávě OLAFu se bude jaksi uvádět také ta suma, o kterou jde. Máme tady referenci v tom smyslu, že členské státy OLAFu, členské státy musí informovat OLAF, pokud mají, pokud zajistili důkazy a dále zde máme rozhodnutí, že v budoucnosti také členské státy nebo instituce se mohou dožadovat zahájení řízení na úrovni OLAFu. Dále jsme vyjasnili kompetence úřadu a víte, že tady byla paralela 21, 89 a tady jsme měli vždycky obavy. Obávali jsme se, že OLAF v případě konsolidace textu přijde o svůj vliv, takže jsme tam dělali jakousi ochrané, jakési ochranné opatření, aby k tomu nedešlo, kdyby se to inspirovalo paralelním reglementem. Týká se to finančních zájmů a takzvaných nesrovnalostí na které by bylo možné se odvolávat v souvislosti s tímto nařízením. Takže ty otevřené body jsem pojmenovala. pojmenovala. 31. května se sejde opět příslušný výbor této rady a budete, budou moci jim hovořit o tom, čeho se dosáhlo, také o pozměňovacích návrzích a 8 června, doufám, budou vyřešeny všechny otevřené body a pak relativně rychle bude možné mít politický trialog a bude možné hlasovat. Srdečné díky. No krát. Děkuji, paní Gres. Reform, wir haben da mehrfach hier... My jsme o tom diskutovali několikrát. Vy jste zde pojmenovala některé aspekty, které jsme se kde jsme se prosadili, a pak jiné body, kde se nám nepodařilo naši pozici prosadit. Já bych rád věděl, jaké hlavní konfliktní body podle vás tady se objevují na straně rady, nebo případně mohla byste se ještě vyjádřit k tomu posouzení, proč rada některé naše centrální požadavky nezdílí Jasně, že můžete také o tom hovořit přímo před radou, ale možná jste mohla zaznamenat, jaké důvody tady existují. Pak z našeho hlediska se tady ještě objevuje otázka, vzhledem k tomu, jak je zpracován ten současný text, zdá tady není nějaký závazek generálního ředitele zavázat se ohledně zpracování anonymních informací, tedy zda musí být nebo mohou být zpracovány. Nevím, jestli jsem to správně interpretovala, to je moje dodatečná otázka a požadavek na vysvětlení. A možná byste mi ještě mohla vysvětlit, proč v odstavci 7a je to číslo 5 škrtnuto, protože tady vlastně se jedná o velkou změnu působnosti? Jedná se o změnu působnosti, nebo je to čistě technická otázka? To jsou body, které tedy mně ještě nebyly jasné a nevím, jestli ještě další kolegové chtějí hovořit. Pokud nikoliv, paní Ayala Sender a pak na závěr dám slovo ještě zástupci komise, aby vyjádřil stanovisko k těm bodům, které tady eh, udala paní Gresle. Děkuji pane předsedo. Začnu tím, že poděkuji paní Gresle za obrovské množství práce, které, kterou odvedla. Eh, já jsem se snažila také eh, toto všechno prostudovat, abych pochopila eh, ty jednotlivé souvislosti, protože tady vlastně postupují některé věci paralelně. Mám několik dotazů. Co se manuálu týče, tak ano, když jsme si kladli otázku, zdali by nebylo nutné e, více projednat tu e, ten proces spolurozhodování. E, manuál musí každopádně vycházet z nějakého oprávněného právního rámce. Proč? Protože lidé z OLAFu musí mít také určitou míru ochrany, musí prostě být na stejném stupni co do ochrany, jako jsou e, agenti na e, vnitrostátní úrovni. Ten e, režim musí být naprosto transparentní a jasný. A manuál by měl vyjádřit, co si Evropský parlament potřebuje ujasnit, o co stojí. Tento etický kodex by měl být jasně formulovaný, měl by být zveřejněný a měl by být přístupný všem evropským občanům jelikož každý se může jednoho dne stát eh, předmětem nějakého eh, vyšetřování ze strany OLAFu. Takže nejprve je to otázka eh, manuálu. A stanovisko rady je definitivní, ty pozměňovací názory, návrhy vnímá jako nesmírně složité. A já musím říct, že ať už jsou ty pozměňovací návrhy složité či jednoduché, tak mě osobně zajímá otázka toho právního rámce Zase volám po transparentnosti. A chci paní Gresle položit ještě další dotaz. Od té doby, co e, začala jednání o nařízení pro OLAF, tak jsme viděli, že tato instance jedná e, proti e, parlamentu, proti některým jeho členům. A já se ptám, zdali to je nějaký problém, protože my se přece chceme vyhnout tomu, aby se OLAF stal jakýmsi nástrojem v rukou Evropské komise. Nezávislost OLAFu není nutně zaručena, ale není možné, aby tento nástroj e, sloužil pouze jedné instituci a e, vyvíjel tlak vůči parlamentu. Na účetním dvoře je celá řada věcí v chodu a e, musím říct, že účetní dvůr vyjádřil se nedávno poměrně kriticky k Olafu a jeho nezávislosti. A já se ptám, zda jste uvažovala také vy o tomto možném konfliktu zájmů, ke kterému může v takovéto situaci jednoho dne dojít. A možná, že by stálo za to v nařízení to všechno e, vyjasnit. Ten manuál asi nikdy nespatří světlo světa a já opakuji, že bychom se měli ujistit, že se OLAF nestane nástrojem v rukou Evropské komise, protože zase jeho první a základní cíl je e, kontrolovat e, jednotlivé finanční procesy, upozorňovat na nepřesnosti, nepravosti a podvody a to nezávislým způsobem. Není možné, aby OLAF jednal podle toho, co si, dejme tomu, ta, která instituce o určitých věcech myslí. A ještě jedna věc. Olaf si eh, sám přeje omezit své vlastní pravomoce. Eh, hovoří se eh, o tom, že Olaf sám chce zrušit určitá pracovní místa, snížit své náklady a následně po eh, novém složení toho příslušného výboru bychom to mohli také více sledovat, ale tento dozorčí výbor tak trochu vyvažuje, eh, OLAF zaručuje eh, tu nezávislost a já se obávám, zdali tady nehrozí, že i tento dozorčí orgán by mohl neodolat určitým pokušením. A paní, Ola, paní Gresle bych se chtěla zeptat ještě jednu věc. My eh, jednáme o nařízení o OLAF, eh, tam se mění ten organizační pavouk a to samozřejmě dost radikálně ovlivňuje dopad eh, jednotlivých eh, šetření, otázku transparentnosti a tak dále. Některé změny jsou pozitivního charakteru, jiné jsou trochu obtížné a já bych chtěla vědět, jak vlastně ty změny v tom eh, organizačním, v té organizační struktuře ovlivní tu otázku rozpočtu a tyto diskuze. Vielen Dank. Děkuji vám, paní kolegyně. Nyní bych vyzval zástupce komise, pana Kůla, aby možná také zareagoval na ty otázky, které formulovala naše zpravodajka. Mohl byste se k tomu, prosím, vyjádřit a sdělit nám stanovisko komise k této věci? Děkuji vám. Vážený pane předsedo, my zde můžeme paní Gresle ve velkém rozsahu podpořit. Opravdu nejdůležitější nyní je to, abychom dospěli k závěru jednání, která už se táhnou nějakých osm let. Je to také v zájmu Olafu, aby reforma byla přijata a aby zde panovala určitá jistota i ve věci orientace našich interních procesů a postupů, které by se měly orientovat podle jasného právního rámce. Jsme relativně optimističtí, protože se domníváme, že dánské předsednictví je zainteresováno na tom dotáhnout tato jednání do konce, před koncem svého předsednictví a výrazně usiluje o to, minimalizovat veškeré problémy a otevřené záležitosti. Paní Gresle už říkala, že se sejde pracovní skupina a rady, to bude pozítří 31. května, bude to důležité zasedání, eh, získat tam také eh, souhlas dalších delegací. Vidíme, že dánské předsednictví usiluje o to snížit počet otevřených a nedořešených bodů, tak aby na posledním trialogu 8. června bylo možné dospět ke schodě. Já plně souhlasím s paní Gresle v tom, že co se týče procesních záruk, že jsme tam dosáhli výrazného pokroku a že veškeré body už nejsou sporné, i co se týče přístupu svědků k zápisům. Je zde dodatečná otázka, zda mohou obdržet eh, kopii nebo ne, ale rozhodně už se nerozporuje ta možnost přístupu eh, k zápisům a k dokumentům. Dále bychom měli potrhnout, že jsme našli dobrý kompromis takzvanému review advisor a že pokud je to možné, tak skutečně jsme dali záruky nezávislosti do nařízení. Jsou zde ještě určité drobné divergence a spory. Ty se týkají eh, oddělení postupu review advisora a eh, toho monitorujícího výboru, výboru dohledu jako takového, protože úkolem toho výboru je kontrolovat aktivity OLAFu jako celku, zatímco u těch jednotlivých postupů podávání stížností by ten výbor neměl hrát konkrétně roli, ale tam by měl hrát konkrétní roli ten takzvaný review advisor. Mezitím jsme také podle mého názoru nalezli velice rozumné řešení a děkuji za to paní Gresle. To se týká těch procedural guidelines, které mají být stanovena, to znamená pravidla týkající se konkrétního výkonu vyšetřovacích práv na základě nařízení. Pochopili jsme, že je důležité, aby zde legislativní orgán jasně upravil, eh, čeho se tyto pokyny mají konkrétně týkat, jakých témat, potom eh, procesní záležitosti, procesní záruky, pak zde jde o konkrétní úpravu týkající se poradní funkce a funkce interní kontroly, e, rovněž právních kontrol, provádění právních kontrol pro generálního ředitele a také body týkající se ochrany osobních údajů. Paní Gressle o tom hovořila, je pro nás velice důležité, aby e, tato pravidla mohl generální ředitel přijmout, aniž by v jednotlivých případech bylo nutné jít ještě nad rámec toho monitorovacího výboru, který je zapojen vždy, aby se tam nemuseli už vydávat stanoviska jednotlivých orgánů. My jsme toho názoru, že informování orgánů má zaručovat dostatečnou transparentnost, plus je to skombinované s publikováním těch pokynů, těch guidelines na stránkách OLAFu a jejich překladu do jednotlivých jazyků. Je důležité, abychom se pohybovali na této cestě, této, v tomto smyslu, v této linii. Paní Greslo také hovořila o pravidlech de minimis, co se týče předávání trestně právních eh, věcí justičním orgánům. I zde se pohybujeme takovém prostoru, kde je v dohlednu rozumný kompromis. A paní Gresla také hovořila o tom, že v určité podobě je, má být zaručeno informování justičních orgánů. Podle našeho názoru by to mělo být možné ošetřit prostřednictvím jednoho z úvodních ustanovení také záležitosti týkající se generálního ředitele už vypadají podle našeho názoru velmi rozumně a my zde chceme poděkovat eh, za konstruktivní jednání, která byla velice dlouhá a náročná. Paní Greslo odvedla skutečně příkladnou práci. Je důležité podtrhnout, a zde chci konkrétně odpovědět paní Alessandr, že jakékoliv podezření z instrumentalizace OLAF odmítá. My vyšetřujeme na základě nařízení, na základě toho, co je uvedené v nařízení ve věcech zahajování vyšetřování. Zazněla zde právem otázka, zda panuje povinnost zahájit vyšetřování podle té nové úpravy. Povinnost nebo závazek OLAFu může být jenom v tom, aby OLAF eh, provedl předběžnou kontrolu, zda jsou zde předpoklady pro zahájení řízení. Ty předpoklady zde musí být, to znamená, musí zde být dostatečné podezření, které eh, opravně OLAF vyšetřovat a zde je možné také zohlednit anonymní zdroje. A potom poslední věc e, v rámci 7a, vy jste se ptali na vypuštění bodu 5. Ono to ve skutečnosti nebylo vypuštěno, ono to bylo jenom přesunuto, ten odkaz na konkrétní právní nástroje, které jsou samozřejmě nesmírně důležité, e, byl převzat a sice do článku 1 odstavce 2a. To je tedy několik drobných poznámek, které jsem zde chtěla přednést. My na vše pohlížíme velmi konstruktivně. Komise vždy pracovala na tom, aby se nalezl rozumný výsledek a já si myslím, že je opravdu na čase to dotáhnout do konce v těch dotáhnout do konce toto jednání a já si myslím, že tento okamžik E, dánské předsednictví využije a že tento okamžik během jeho předsednictví nastane. Děkuji vám, pane Kůle, za konkrétní odpovědi na otázky, které zde zazněly. Hlásí se paní Ayala Sender a potom bude mluvit paní Gresle. Paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Ano. Nejprve jsem chtěla poděkovat zástupci komise za jeho připomínky a informace, ale jednu věc bychom měli upřesnit. Komise nám teď právě řekla, že takzvaný review advisor, který eh, je součástí eh, pracovníků OLAF, jestli se eh, nepletu, takže tedy tento poradce bude mít ty pravomoce, které doposud měl ten dozorčí výbor. To znamená, že bude mít právo e, sledovat některé části e, vyšetřování a Evropský parlament proti tomu to vždy bojoval, protože se domníváme, že tady je určité riziko Eh, co se týče uchování nezávislosti OLAFu. Pro nás se jedná o opravdu zásadní věc. Za druhé, ten eh, dozorčí výbor by měl mít možnost sledovat eh, či nahlédnout do probíhajících šetření a toto právo není něco, co může být zcela převedeno na tyto poradce, review advisors, oni jsou přece součástí eh, těch, eh, toho týmu OLAF, možná, že jsou geniální, ale přece jenom jsou z eh, organizace. Takže tady si myslím, že je třeba zachovat tu jedinou záruku nezávislosti OLAFu, abychom se vyhnuli nějakým úvahám a nějakým možná e, pokušením. Tohle musí vědět všichni úředníci OLAFu, tohle si musí uvědomovat samozřejmě parlament také. My máme informace, které nám předává OLAF a ten dozorčí výbor. A to právo nahlédnout do vyšetřování, to je něco, co bychom měli i nadále uchovat. E, já se ptám teď komise, zdali toto právo nahlédnout do vyšetřování, kterým disponuje ten dozorčí výbor, nebude převedeno na toho dotočného pracovníka OLAFu, který bude plnit funkci poradce, e, review advisor. To je pro nás nepřijatelné. Děkuji vám. A nyní paní Gresle, prosím. Děkuji vám. Já bych zareagovala na to, co zde říkala Ines. I při té reformě v roce 2008 se Ines výrazně angažovala. Když se podíváme na naše pozměňovací návrhy, tam šlo o to, že dosavadním nařízení měl generální ředitel velmi silnou pozici, šlo o to, to trochu tak jak si odpružit, také ho trochu ochránit a možná zle formulováno mít ho také trochu více mít pod kontrolou, takže jsme zavedli takový systém checks and balances po dohodě se všemi aktéry. Ale ono už to teď neplatí, protože nový generální ředitel si přeje být silným generálním ředitelem, který stojí samostatně a ovšem rozhoduje. Takže v novém nařízení, a mě je to velice líto, snažila jsem se na to opakovaně poukázat, v novém nařízení bude posílenější a osamělejší, než k tomu, kdy bylo dosud. Já jsem se snažila na to několikrát poukázat a poukázat i na to, co to proto toho generálního ředitele samotného znamená. Eh, ty různé výbory, boards, naše změny jsme tam neprosadili. K prvnímu únoru byla organizační změna OLAFu a tam vlastně byly zrušeny určité věci, které by bývaly byly důležité pro naplnění našich pozměňovacích návrhů životem. Já jsem o tom vlastně nechtěla mluvit, ale dobře. Takže například legality check magistrates units, tam právě konkrétně pracovali lidé, kteří prováděli tu kontrolu legality, aby, to, aby bylo možné obstát u těch národních justičních orgánů, tak to nyní bylo zrušeno, toto oddělení. A my říkáme, no nemusí to dělat konkrétně toto oddělení, ale dělat se to musí a za nějakého půl, tři čtvrtě roku to bude určitě otázka vznesená v parlamentu, kdy se zeptáme, co jste udělali, jak jste to udělali. A pak se to minimálně bude diskutovat v souvislosti s Evropským soudním dvorem. Takže jsou zde určité věci, kde já nemusím se nutně prosadit, ale byla bych ráda, kdyby ten obsah ta tam byl. Takže v rámci OLAFu proběhly i takové reformy, které byly úplně v protikladu s tím, o co jsme usilovali ale upřímně řečeno, nakonec já se s tím smířím mnohem s nás než pan generální ředitel. Tak to, abyste lépe chápali eh, celou historii a celou situaci. Samozřejmě by bývalo, bylo dobré mít na straně rady někoho, kdo by Olaf kontinuálně sledoval. Ale to je problém rotujícího předsednictví, že pak nemáte jednoho konkrétního komunikačního partnera, kterého byste na to mohli upozornit. Takže naším základním partnerem je zde Eh, ten monitorovací výbor a ten nás také podporuje eh, při řešení těchto otázek, ale i tam došlo ke změně. A jistě si vzpomínáte na zasedání s paní Wright a paní Teato z toho minulého monitorovacího období, stěžovali si na určité věci. Teď máme monitorovací výbor nový, ale ty problémy trvají nadále, takže my jsme se pokusili ochránit tento monitorovací výbor a dát mu silnější pozici. A shodli jsme se na tom s frakcemi, když zde nebyl pozměňovací návrh, že potřebujeme pro tento výbor e, samostatnou rozpočtovou linku a personální místa, protože ono tam došlo k snižování personálu a docela výraznému. Na 25% míst v OLASu, OLAFu bylo Eh, vyškrtáno, přestože Olaf vrátil komisi asi 10 svého rozpočtu, který nevyčerpal. Takže my jsme se snažili vyjádřit, že si přejeme, aby tento monitorovací eh, výbor byl a byl plně funkční. My jsme navrhli rotující systém Review Advisors, eh, vytvořit je z, z, z z jednotlivých spolupracovníků OLAFu a musí to být takový systém, který nelze ovlivnit, musí být jasné, kdo se dostane na řadu a tento rotující systém také bude informovat o stávajících procesech. Ten monitorovací výbor nemůže zasahovat do těch procesů, které ještě probíhají a my jsme řekli, ale potřebujeme někoho, kdo si může třeba v rámci OLAF stěžovat na OLAF, může zažádat o přeskum. E, celé to nemá odkladný účinek, to je také důležité, to znamená, musí zde být možnost kontrolovat i probíhající řízení a review advisor nebo review advisors, máme jich více, e, budou informovat ten monitorací výbor. Bohužel jsem byla svědkyní toho a hovořila jsem o tom opakovaně v trialogu, že monitorovací výbor, který má mít možnost kontrolovat ty staré případy, protože jenom tak může určit, jak efektivní OLAF je, tak monitorovací výbor u těch starých případů byl odpojen od počítačového systému pro eh, řízení jednotlivých procesů, takže oni pak neměli přístup k datům. To mi bylo velice líto. Není ten přístup zase získali. Monitorací výbor ten přístup potřebuje, protože jinak by nemohl řádně pracovat. A to je činnost, kterou my považujeme za nesmírně důležitou i nadále. Pan předseda se ptal, jaké jsou motivy rady. No, vy mě znáte, já mluvím dosti zpříma a já mám prostě takový pocit, že v neděli mluvíme o tom, jak je důležité bojovat proti podvodům, ale od pondělí do pátku se na tom vlastním staveništi za stolik nestane. Já jsem byla svědkyní toho, že a doufám, že tomu také bude, že rada by mohla zapracovat intenzivněji, ale chápu to, rada má formální problém, že její mandát je dán pracovním dokumentem komise, ale tam byly uh, některé naše pozměňovací návrhy zapracovány tak, že ani já už jsem je nepoznala. To znamená, eh, ta komise něco předělala, na základě toho potom rada stanovila svoji pozici, ale rada prostě potřebuje novou pozici a podle mého názoru by měla opravdu ukázat, že boj proti podvodům mu leží minimálně stejně na srdce jako nám, také fungující výkaznictví, informování a eh, ten právní follow-up který si zaslouží být takto skutečně označen. Ines se ptala na to, zda byly vyřešené problémy s parlamentem. Nikoli. Podali jsme pozměňovací návrh, který byl projednán se, se všemi, s vámi se všemi. Je to nová věc a to byl přístup do kanceláří poslanců. Tam se píše prostě článek 4, odrážka 4, že Olaf má přístup do kanceláří poslanců a k asistentům, předpokoj před poslanců jenom tehdy, pokud u poslance byla zrušena imunita. Zrušení eh, imunity, Michály předsedo, to je podle nás Němců naprosto jasné, že tedy pokud tam není soudní rozhodnutí, tak tomu nikdo nemá přístup. U nás to dosud bylo trochu jinak zde v Evropském parlamentu, tak zde je jasné navázání na soudní rozhodnutí. To je tedy ještě jedno téma, které je otevřené, které je velice sporné, které je velice diskutované v radě, na komisi i v OLAFu. Já si myslím, že to je nezbytná věc, protože to je to, co by stejně mělo vyplývat ze smluv, ale zdá se, že to ze smluv nevyplývá. Protože dosud ta praxe byla jiná. Takže i to je věc, na které se stále ještě pracuje. A je to pro nás nadále velmi komplikovaná věc, ale zásadní věc. Když mi dovolíte ještě jednu poznámku k budoucím diskusím. Pane Kůle, já vám děkuji za milá slova a také chci říct si milá slova na vaši adresu a je zde také generální sekretariát. Já přiznávám, že jsem na vás nebyla vždy úplně hodná, ale chci říci, že mi budete skutečně chybět, protože jsme vytvořili skvělou pracovní atmosféru i když někdy padají ostrá slova. Já bych chtěla také poděkovat eh, mé malé skupince zde v Evropském parlamentu, právníkům, lingvistům, eh, zaměstnancům sekretariátu výboru pro rozpočtovou kontrolu a také chci poděkovat své spolupracovnici paní Fančelo. Opravdu jste odvedli obrovský kus práce, také paní Klosovacka eh, z právní služby opravdu odvádíte neuvěřitelné množství práce, neustále jsou zde nové a nové formulace, revize a tak dále. Mě to také vždy motivovalo k tomu se o tuto věc starat. Myslím si, že to nařízení, tak jak je předložené, skutečně bude znamenat zlepšení, že jsme došli dosud mnohem dále než jakýkoliv výbor před námi ale musíme se postarat o to, aby téma OLAFu zůstalo tématem rozpočtové kontroly, protože návrh Evropského státního zástupce na ochranu evropských finančních zájmů společenství, to je návrh, na kterém pracuje paní Redingová. A je to návrh, který půjde do výboru LIBE. Takže tady jde minimálně o stejné zacházení s Olafem z výboru našem i výboru Libe. Takže my jako výbor pro rozpočtovou kontrolu zde musíme také upozornit na to, že jsme zde důležití i my. To je také podstatná věc. Děkuji. Děkuji vám. Ano, zazněla celá řada slov eh, díků, která schrnují diskusi, která ještě není úplně u konce. Také se ukázalo, že Evropskému parlamentu se nepodařilo prosadit úplně vše a nechceme dát z ruky naší vyjednávací moc v dalších rozhovorech. Já bych rád připomněl, že třeba radě vyslat jasný signál, že pokud nebudou splněny určité minimální požadavky, tak eh, není možné plénu doporučit, aby souhlasilo i toto je ještě možné si představit i přes veškerá zlepšení, která se rýsují. Pokud jsem správně pochopil paní zpravodajku, tak ono to není tak, že by zde byly naše představy promítnuté jedna ku jedné, ale to by v podstatě byl náš cíl, že my jako přímě, přímo volení zástupci občanů zrealizujeme naše představy jedna ku jedné, takže by bylo důležité vyslat výboru signál ze strany eh, zpravodajky, kdy už ta určitá červená linie bude překročená. Nicméně diskuze zde zatím nepoukazuje na to, že by to tak měl, muselo dopadnout, ale je to možné, že to tak dopadne. Nikdo další se nehlásí o slovo, takže uzavírám tento bod v pořadu jednání a srdečně děkuji všem, kdo se účastnili jednávání, zvláště paní zpravodajce. A také děkuji za první úspěch a přeji mnoho úspěchů i v dalším jednání. Určitě se k tomu ještě vrátíme. Nyní se dostáváme k bodu číslo 7 našeho pořadu jednání. To je poslední bod pro dnešek a je to zvláštní zpráva číslo 2 2012 finanční nástroje pro malé a střední podniky spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj. RRDF a zpravodajeme je pan kolega Riveliny. Pane kolego, máte slovo. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Zpráva zvláštní zpráva, který, kterou jste tady uvedl, již vlastně byla představena eh, dubnu společně s panem Noakem a pan Noak se zmínil o některých kritických věcech a také o některých pozitivních aspektech této zvláštní zprávy. Já jsem se ve svém dokumentu snažil identifikovat postupy soudu a ukázat, eh, jak parlament eh, jako zástupce občanů může jednat eh, v této oblasti ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu. Kolegové jistě vědí, že Evropská komise klade velkou pozornost na takovéto podpůrné finanční nástroje, které vlastně nahrazují určité finanční programy. Je to takový nový přístup Evropské komise, ostatně je to také vidět ve sdělení komise s názvem Platforma eh, pro vyváženou situaci e, jde cestou zlepšení situace pro malé a střední podniky e, ve chvíli, kdy vlastně se smršťují národní rozpočty. Eh, hovoří se o určitých reformách, například o reformě, která se týká finančního rámce, víceletého finančního rámce a také jde o novou e, politiku soudržnosti. Zpráva účetního dvora v tomto kontextu je zcela mimořádně významná. Prostřednictvím studie o e, efektivitě jednotlivých eh, nástrojů, které byly používány v minulosti, eh, můžeme zajistit určitá zlepšení do budoucna. To je jisté. Teď, když se snižují eh, rozpočty všude, tak musíme finančních prostředků využívat co nejefektivněji. Nechci to celé příliš zdržovat, jenom bych chtěl stručně schrnout ty zásadní nedostatky a také hlavní pozitivní aspekty zprávy. Nejprve to první, ty nedostatky, které jsem identifikoval. Ty se především týkají velice zásadních eh, spoždění. E, a ta spoždění často mají co dočinění s různými byrokratickými překážkami, s, s administrativními, právními a jinými zdrženími. To je první skupina. Další nedostatek je otázka špatného hodnocení deficitu malých a středních podniků. Především jde o období 2000-2006, kdy takováto hodnocení nebyla vůbec vypracovávána. Není žádné. A pak je tady eh, multiplikační efekt, který je velice nízký, především když eh, vezmeme v úvahu ty neagregované údaje. A v závěru prostě nejsou omezení, není tady nějaké pravidlo, které by zamezovalo tomu, aby e, prostředníci, kteří spolupracují, si, e, spolupracují s malými a středními podniky, e, na sebe nenabrali dluhy a následně se nesnažili zahojit se na těch malých a středních podnicích. Hovořím o e, řídících rizicích. Takže jde o zajištění většího, snadnějšího přístupu malých a středních podniků k úvěrům. To je důležité, aby ty podniky měly e, přístup k financím. A my se e, snažíme, aby takovéto nástroje existovaly, aby byly přímo šity na míru malým a středním podnikům a to je samozřejmě nutné činit poté, co bude přesně analyzován deficit zapojit při financování. Takže větší multiplikační efekt, který umožní také větší flexibilitu při realizaci regionální politiky. Přejeme si i zjednodušený, jasný právní rámec, více transparentnosti i v oblasti řízení a také zjednodušení v oblasti e, účetní kontroly. Chci říct, že ještě předložím další pozměňovací návrhy tak, aby bylo možno ještě tuto zprávu doplnit, vylepšit, aby byla efektivnější a objektivnější. A jsem také k dispozici kolegům a kolegyním, stínovým zpravodajům Pozměňovací návrhy um, je možno předkládat do 4. června. A ještě závěrem, a to je důležité, pane předsedo, chci připomenout jednu věc. Já nejsem proti tomu, aby výbor REGI také vydal stanovisko. I když musím říct, že to možná zpomalí tu schvalovací proceduru celé zprávy. Eh, my jsme se dohodli s koordinátorem naší frakce, že řekneme předsedovi výboru REGI následující. Samozřejmě po tomto rozhodnutí, které je naším rozhodnutím, budeme očekávat, že i výbor Regi nás v tomto směru stejným způsobem podpoří do budoucna, až se ta situace, eh, dejme tomu, zopakuje. Mnohokrát děkuji, kolego Rivelini to byla velice důležitá výpověď. Je domluveno, že tento special report bude eh, zde eh, prováděn námi, tedy příslušným výborem KON. Proto pan Nuak k tomu zaujal zásadní stanovisko. Dnes se omlouvá. Zastupuje ho Emanuel Rauch v rámci Evropského účetního dvora a on oznámil, že tady nechce jak si předložit nové představy této zprávy, ale je velmi rád k dispozici. Při předložení této zprávy tak jsme se právě mohli dozvědět, že sice tam bylo určité zneužívání v souvislosti eh, s používáním těchto prostředků, ale zároveň Tady jsou pozitivní, efektivní dopady na malé a střední podniky, takže je to důležitý nástroj. A v souvislosti s vyostřením krize také plenárka na minulém zasedání ve Štrasburku se vyjádřila ke zprávě pana Rubika a v mnoha podobách ze strany kolegů různých frakcí poukázala na význam této podpory malých a středních podniků. Já sám jsem tam pojmenoval příklad eh, v této rozpravě, kde jsem řekl, že inženýr s třemi kolegy založil takovou malou firmu před 20 lety. Teď má tisíc zaměstnanců, takže je možné, že i malé a střední podniky se dobře rozvíjejí a vytvářejí pracovní příležitosti bylo, on poukázal pouze na to, že tento, toto založení bylo možné, protože dostal úvěr z severního porní Westfalska, ne tedy z EU. A to tedy poukazuje na to, že tyto úvěry mohou mít eh, skutečně efektivní dopad. Nevždy samozřejmě to vede k takovému nárostu pracovních příležitostí, ale i malé a střední podniky jsou důležitým příspěvkem k rozvoji ekonomiky a proto si myslím, že toto téma musí zůstat na pořadu dne a musíme pokud možno nasadit cíleně tato, tyto prostředky. Takže víte, že kolegyně Danuta Hübner také poukázala na to, že v případě této zvláštní zprávy musíme být my příslušným výborem a i v budoucnosti budeme nárokovat tuto příslušnost. Musíme tedy společně přemýšlet nad tím, jak bychom přistoupili k těm příslušným opatřením a jak je ozřejmit při zasedání pléna. A nyní se ptám, chce se někdo vyjádřit k tomuto tématu? Kolega Sarima. Děkuji, pa... Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nejprve eh, se chci omluvit eh, během těchto dvou a půl měsíců, co jsem v parlamentu, jsem nedokázal eh, věnovat více času eh, velice důležité práci tohoto výboru. Já doufám, že do budoucna to bude lepší a požádal jsem o slovo v tuto chvíli právě proto eh, a děkuji vám, pane Rivelini, za vaše slova, že toto vlastně je eh, první zpráva, eh, které, na jejíž práci se zúčastním. Dovolím se zmínit jednu věc, kterou si zdůraznit v souvislosti s touto zprávou. My eh, si velmi oprávněně děláme starosti s tím, že administrativní úkony představují značný začnou e, zátěž a jde o to, abychom nevylili s vaničkou i dítě. E, to jsem tady chtěl zdůraznit. Musíme být dostatečně flexibilní, e, co se týče těch finančních aranžmá. A já se možná spojím s panem Rivelínem přímo a zeptám se ho na jeho názor konkrétně. E, předseda, děkuji. E, vážený kolego Salvamo za tento příspěvek. Ještě někdo další ve výboru si chce vzít slovo? Zdá se, že tomu tak není. Padá to, že tomu tak není, takže nejdříve dám ještě slovo zástupci komise Antonio Gonzálesovi. Zastupuje Evropskou komisi. A chtěl bych se vás zeptat na vaše stanovisko k zprávě tedy k našemu stanovisku. Máte slovo. Thank you very much, uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se připojil teď, ale byl jsem eh, stručně informován eh, kolegou o diskuzi, která zde proběhla. Velice rád bych řekl, že my vítáme zprávu tohoto výboru, zvláštní zprávu o podpoře malých a středních podniků. Náš generální ředitel, pan Defa eh, z DG Regio, řekl před několika týdny eh, zde na této platformě, že DG Regio samostatně analyzuje vývoj v této oblasti implementace strukturálních eh, fondů prostřednictvím finančních nástrojů. A jak možná víte, my jsme v stávajícím období již zavedli určité významné změny eh, v našich eh, právních normách a pravidlech a snažili jsme se vypracovat či dokončit komplexnější soubor pravidel do budoucna. Já bych eh, v tuto chvíli chtěl možná reagovat na některé body, které zazněly v diskuzi. Eh, tam především, kde e, je ten náš názor možná trochu odlišný od toho, co představuje stávající zpráva. A e, také e, trochu odlišný na základě naší diskuze s Četním dvorem. Nejprve je to taková techničtější věc a to, jak vlastně měřit to, čemu se říká ten pákový efekt. E, to je jedno z těch klíčových, e, vlastně para, jeden z těch klíčových parametrů, který leží za tím poskytováním finančních zdrojů. Ale když se pak dojde na otázku srovnatelnosti, tak si myslím, že bychom asi měli trošičku upozornit na eh, to, že třeba si dát pozor eh, při srovnávání různých eh, oblastí a regionů napříč Evropou. A my teď začínáme se strukturálními fondy tady, takže tam je situace taková, že hlavní e, podpora jde e, prostřednictvím grantů. A my, e, tak jak to chápeme, bychom mohli dosáhnout mnohem lepšího využití finančních prostředků evropských evropských poplatníků, kdybychom některé tyto e, prostředky posunuli a věnovali je přímo tedy malým a středním podnikům formou podpory. Nicméně víte, že podmínky v jednotlivých regionech se od sebe navzájem e, značně liší. A my e, si myslíme, že není patrně úplně E, přípustné a vhodné měřit efektivitu nástrojů ve velice chudých e, oblastech e, a regionech a srovnávat to se situací v těch velice rozvinutých částech Evropy. Tady je třeba tyto věci říct jasně. Další věc, definice toho multiplikátoru. Evropský orgán e, auditu v tomto směru velmi jasně věci formuloval a my jeho názor sdílíme. Nicméně tam, kde se jedná o, e, auditor, e, o e, soud, politiku soudržnosti, tak je třeba nejprve samozřejmě vzít v úvahu ty evropské prostředky, které jdou k příjemcům cestou, cestou národních rozpočtů. Toto je také třeba vzít v úvahu a domnívám se, že to je poměrně značný rozdíl, pokud například v zemi, jako je Německo, 50 národních příspěvků prostředků jsou e, nutné pro to, aby, e, dejme tomu, země měla nárok na evropské peníze. I toto by mělo být bráno jako součást toho multiplikátoru. Nechtěli bychom e, aby prostě celkový veřejný příspěvek eh, jak z evropských eh, finančních zdrojů, eh, tak z národních činil ten základ pro měření multiplikátorů. V tomto ohledu komise přišla s takovým společným přístupem ohledně toho, čemu říkáme measurement leverage u všech svých nástrojů, tak, aby bylo možné eh, lépe snáze srovnávat jednotlivé nástroje, ať už se jedná eh, o eh, řízení sdílené či jiné. A musím říct, že vidíme, nebo spíš doufáme, že tato koncepce, kterou komise navrhla, pro definici multiplikátoru bude přijata jako takový společný výchozí bod pro jakékoliv možné srovnávání do budoucna. A teď ještě, eh, co se týče eh, té kvality hodnocení eh, takzvaného CAP assessment. Tady velice správně poukazujete na to, že se jedná o klíčovou záležitost. My vaše obavy v této oblasti naprosto sdílíme a myslíme si, že by tady v těch nových obdobích strukturálních fondů měla existovat povinnost,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 Eh, v tom smyslu, že by mělo být nutné respektovat určitá velice striktní eh, pravidla kvality. Nicméně nechceme navrhovat takovou metodu na druhé straně, která by měřila všechno napříč eh, horem dolem skrz jedno kritérium. Tady je třeba také respektovat skutečnost, že regionální orgány a vnitrostátní orgány mají nezastupitelnou roli při rozvoji vývoji této metodologie a také e, při obhajování určitých rozhodovacích e, procesů a určitých rozhodnutí. A v oblasti politiky soudržnosti by takto mělo být postupováno i do budoucna. K otázce e, nákladu na řízení. Tady zase velice správně e, v návrhu zprávy hovoříte o nutnosti transparentního měření e, tak, aby se e, mohla provést schoda o takovém vhodném, účinném, účinné úrovni těch nákladů na řízení. Takže zjednodušená metodologie je něco, co my prosazujeme. Takováto metodologie by měla být eh, využita pro definování eh, nákladů eh, na řízení a také definování na systému založeném na výkonu. A to si myslíme, že by mělo jít ruku v ruce při rozhodování o té přiměřené úrovni nákladů na řízení. Ale nemělo by tady docházet k pře krývání nákladů a poplatků, které jsou účtovány konečným eh, příjemcům při řízení, eh, při správě eh, těch finančních fondů. Takže my tady jasně oddělujeme tyto dvě oblasti. Pak ještě jste ve zprávě zmínili další důležité téma, které se týká těch spoždění Eh, například eh, v souvislosti s Jeremy v stávajícím programovém období. Ano, je tomu tak, že i my se domníváme, že něco takového by se nemělo do budoucna opakovat. Nicméně dovolte, abych řekl, že jsme se tady opravdu hodně poučili. Jak víte, to spoždění eh, bylo zapříčiněno otázkou nedostatku znalostí, eh, které vlastně ty řídící orgány ve stávajícím období neměly. Do budoucna my toto všechno zjednodušíme a cílem komise, a vy to ostatně můžete najít v návrhu, který jsme našli na stole, je pracovat s takzvanými standardizovanými nástroji. Jsou to eh, nástroje, které jsou předem připraveny, předem definovány a budou mít také a priori e, vlastně zelenou v té oblasti státní pomoci a mohou být e, členskými státy využívány a implementovány od samého počátku budoucího programového období. A my doufáme, že tímto způsobem budeme moci také přispět k rychlejšímu nastartování těch opatření do budoucna. Musím říct, že tady je takové nějaké zakořeněné téma eh, ohledně toho, jak vlastně koncipovat ty finanční nástroje. Eh, velice případný eh, komentář byl ve zprávě toho účetního dvora a ve vaší zprávě se to také objevuje na více místech jde o určitá zeměbysná omezení a otázku té roztříštěnosti. My vaše obavy v této oblasti sdílíme a myslíme si také, že by bylo důležité, aby tedy to kritické množství, takzvaná critical mass, byla něčím, co bude k dispozici při koncipování těch finančních nástrojů. Nicméně jedna věc eh, tady do toho eh, také Eh, vlastně vstupuje, jsou to ty institucionální eh, odpovědnosti a pravomoce, které nacházíme ve členských státech a v regionech. Já si myslím, že i s otázkou toho, co eh, je vlastně finanční obálka pro určité operační programy a e, co, e, čím jsou tyto programy podporovány e, a z jaké úrovně, tak je to úroveň regionální, například v Německu, ve kterém jsou spolkové země a asi by bylo obtížné určité věci měnit a Eh, aby, dejme tomu, se eh, určité věci řešily na té národní, celostátní úrovni, protože Německo prostě funguje eh, od pradávna na základě těch regionálních nástrojů. A proto si myslím, že je také třeba vzít v úvahu takové určité institucionální reality, které jsou platné ve členských zemích. Samozřejmě na druhé straně si myslíme, že je prostor pro to eh, vysvětlit celé řadě těch řídicích orgánů, jaká je stávající eh, praxe a co to přináší, když jsou eh, ty jednotlivé subjekty hodně rozprostřeny, jsou hodně roztříštěny, že to není ten nejlepší možný start do budoucna. Dámy a pánové, závěrem bych chtěl možná ještě připomenout, co jsme uvedli v návrhu do eh, eh, jako textu ohledně nového programového období a co se týká tedy finančních nástrojů. Je to velice podrobný soubor specifických pravidel pro finanční nástroje jejich, eh, zároveň jsou tam uvedeny možnosti implementace, které teď máme k dispozici pro ty řídící orgány, včetně možnosti kombinovat zdroje z politiky soudržnosti s implementací finančních nástrojů, eh, které jsou koncipovány a zpravovány, eh, řízeny z centra, z ústředí Evropské unie ustanovení, které se vztahují k vykazování a monitorování, tak tam také došlo k zásadním změnám a to proto, abychom e, se dostali na požadovanou úroveň a další zlepšení e, se také očekává již od roku 2014 v tom dalším období. A ještě jedno vyjasnění, které se vztahuje k preferenčnímu zacházení či přístupu ke soukromému sektoru. I to je zde jasně specifikováno. A já jenom věřím, že prostřednictvím všech těchto jednotlivých E, faktorů se nám podaří e, dospět k těm správným investicím a e, k tomu, že všechny ty řídící orgány a členské státy, které chtějí implementovat finanční nástroje v novém programovacím období, budou toto shledávat jako užitečné. Krát děkuji, pane řediteli Nýstora z DG Regio za toto vystoupení, které poukazuje tím určitým směrem. Teď se hlásí ještě zástupce účetního dvora a na závěr bude hovořit eh, pan zpravodaj. Eh, pane Rauch, máte slovo. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Po vystoupení zástupce komise bych rád učinil určité upřesnění, tak aby tady nevznikly, nevznikl zmatek. Komise uvedla, že co se týče pákového efektu, jsou tady odlišné podmínky v jednotlivých regionech a není možné srovnávat, co je nesrovnatelné. Chtěl bych připomenout, že ve zprávě účetního dvora nesrovnáváme nesrovnatelné věci. Srovnáváme regiony a srovnatelná období. A navíc v některých případech, když se hovoří o pakovém efektu 1, tak eh, a ne, tak to znamená, že tam vlastně v některých případech také nemusí vůbec tento efekt nastat. E, rozdíl mezi pákovým efektem a multiplikačním efektem. Komise řekla, že multiplikační efekt bere v potaz spolufinancování členského státu a že je to relevantnější faktor. Musíme vědět, že v tomto případě jakékoliv opatření spolufinancování, včetně jednoduchých grantů, nebo těch běžných eh, neproplacených subvencí, eh, zpětně neproplacených, eh, mají multiplikační efekt. To znamená, že pokud máte například spolufinancování 50, tak multiplikační efekt je 2, aniž by tady fungovaly nějaké soukromé projekty nebo podpůrné mm, granty. Co se týče potřeb financování, bylo řečeno, že to je slabina na období 2000-2006 a nebylo to vždy postačující v tom posledním období. Zásluze komise uvedl, že každý region a každý členský stát zde má volnost, to nepopíráme, ani jsme to neuvedli ve zprávě. Musíme mít stejný přístup z hlediska všech regionů, ale potřeby musí být jasně definovány. Připomínáme, že ta slabina existovala již v období 2000-2006, takže to není novinka v tom období 2007-2013. Co se týče eh, řízení nákladů, to je čtvrtý bod. Komise řekla, že bude bdít nad tím, aby se tady nepřikrývaly náklady z hlediska strukturálních fondů a náklady v souvislosti MSP. Dobře, jenomže potíž je v tom, že MSP jsou konečními uživateli a tudíž komise nedisponuje těmito informacemi a nemůže verifikovat eh, toto překrývání těchto nákladů. A co se týče learning procesu, o tom jsem už hovořil, standardizovaný přístup na základě standardních nástrojů. Ano, tento přístup podporujeme. Další bod. Uh, potíže dosáhnout eh, toho kritického množství v některých členských státech, které mají federální strukturu. Chtěl bych jenom připomenout, že v Německu existuje orgán KF2TV, který působí na federální úrovni. Co se týče budoucích opatření, my samozřejmě souhlasíme s tím, že tady je prostor na zlepšení a některé návrhy, které byly předloženy komisí, jdou správným směrem tomto ohledu bych chtěl připomenout členům parlamentu, že existuje stanovisko eh, Dvora 7 2011 ohledně návrhu nařízení eh, o strukturálních fondech a část tohoto stanoviska se týká návrhu, které souvisejí s finančními nástroji. Děkuji vám za vaši pozornost. Oui, merci beaucoup, monsieur Rauch. Und, uh... Děkuji panu Rauchovi. A nyní má slovo pan kolega Riveline, prosím. Děkuji. Děkuji zástupci komise. A také děkuji poslankyním a poslancům našeho výboru za jejich příspěvky. Vystoupení účetního dvora vyjasnilo určité věci. Vnitrostátní prostředky nelze započítávat jako multiplikátory. Ono by to mohlo vést ke zvyšování výkonnosti komise, ale nemůžeme to započítávat jako multiplikátor. A na adresu účetního dvora je třeba říci toto. My opravdu potřebuje jasné oddělení nákladů, které vznikají u malých a středních podniků, to znamená vytvořit určitý rozpad, rozčlenění těchto nákladů. A co se týče údajů a skutečností, ty musí být prezentovány objektivním způsobem. Jen pak si můžeme udělat správný obrázek. Jak zde ale už také zaznělo, to je teorie. Nicméně my jsme praktici. A praxe vypadá tak, že musíme být flexibilní, zvláště v období velkých potíží musíme být flexibilní v poskytování nástrojů pro malé a střední podniky, tak aby u nich vznikaly skutečně nízké náklady. A ten multiplikátorový efekt, který bývá neustále zmiňován, ono se to většinou projeví tak, že místo dotací jsou jiné způsoby financování, tak aby bylo možné pracovat hospodárnějším způsobem. Při vyhodnocování je třeba dbát na to, že v různých regionech je situace různá. Přesto potřebujeme nějaký obecně použitelný model, s kterým bychom mohli pracovat. A já se domnívám, že nyní nám diskuse skutečně dala dobrý základ, máme zde dobrý podklad pro diskusy a musíme to ještě projednat mezi kolegy a budeme potom moci formulovat odpovídající pozměňovací návrhy. Náklady musí být jasné. Musíme vědět, kolik něco stojí, musíme pak usilovat o snížení nákladů, ale musíme také se pokusit o vytvoření toho multiplikačního efektu ve zájmu malých a středních podniků. Děkuji vám za tyto závěrečné poznámky, pane Rivelini. Přesně tak ukazuje nám to cestu, jak zacházet s tímto tématem nadále. Děkuji panu Nýslerovi z Evropské komise a panu Rauchovi, který zastupoval pana Noáka. Tím jsme dospěli na závěr našeho programu pro dnešní den. Tímto tedy přerušuji zasedání. Zítra v 9 hodin ráno budeme pokračovat a budeme hlasovat. Já vám tedy děkuji za účast a těším se na viděnou. Zítra tlu. děkuji také tlumočníkům.